Guten Morgen, wir. Dobré ráno. Zahájím naše dnešní zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Dneska se budeme zabývat agenturami, nicméně ještě předtím bude hlasování, pořad jednání máte před sebou, e, nebyly k tomu žádné připomínky, e, máte před sebou i seznam jazyků, kromě toho bych vás ráda upozornila na to, že dnešní jednání je e, přenášeno přes internet a nyní tedy hlasování zpráva pana Javora. Chce se pan zpravodaj chopit slova? Omlouvám se, ještě musím dodat k tomu pořadu jednání jednu věc. A sice hlasování o zprávě pana Pirinského musíme odložit na některé z příštích zasedání. Je to zpráva o Evropské investiční bance. Ten hlasovací seznam totiž ještě není hotový. K bodu 3 eh, se nikdo o, hla, o slovo nehlásí, to znamená, že se dostáváme k samotnému hlasování. Omlouvám se. Pokud jde o důvod toho odsunutí hlasování o výroční zprávě EIB, tak z technického hlediska Eh, ten hlasovací seznam není hotový, ale protože se přesunulo i hlasování na plenárce z března na duben, tak stínoví zpravodajové eh, požádali ještě o nějaký čas, tak aby mohli pokračovat v eh, jednáních a připravit více kompromisní pozměňovací návrhy. To znamená, že problém nebyl v tom, že bychom nebyli schopni připravit hlasovací seznam, ale bylo to trochu jinak. Děkuji, to ráda slyším. Skvělé. Takže to takto poběží a nyní tedy zahájím hlasování. Budeme o těch šedých částech hlasovat pouze tehdy, pokud neprojdou ty bílé. Nejprve vyzkoušíme hlasování, tak abychom zjistili, kolik kolegů je přítomno. Musíte stisknout vout. Ano, test končí. 23 kolegů je přítomno.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 Tím se dostáváme ke třetí části te, toho pozměňovacího návrhu 10. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Inta 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Inta 2. Tedy Inta 1. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Inta 1. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Inta 1. Čtyř, čtvrtá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Avko 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, opět dvě části, takže první část, 23 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato 27 pro, proti, zdrželi se přijato 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se přijato 30 pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti. Můžeme to prověřit? Eh, kontrola končí a je to přijato. 36 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 36, takže kontrolujeme hlasování o 36. Hlasování končí a je to zamítnuto eh, při rovnosti hlasu. 38 pro, proti, zdrželi se přijato, 39 pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme. Takže pozměňovací návrh 40. Hlasování končí a je to přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se přijato, 46 pro, proti, zdrželi se přijato, INTA 7, dvě, eh, eh, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Avko 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se přijato. Inta 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Inta 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Avko 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 4 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se přijato, 55 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 per, per, 56 pro, pro, proti, zdrželi se přijato, avko 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 dvě části, tedy první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to zamítnuto, ale raději to prověříme. Takže 57, druhá část, elektronická kontrola. Myslím si, že je to zamítnuto, ale raději bych to Pardon, myslím si, že je to přijato, ale eh, raději bych to prověřila. Ano, skutečně to bylo přijato, takže se omlouvám. 58 pro, proti, zdrželi se při... 58, kdo je pro? Proti, zdrželi se, je to zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se. Raději to uh, prověříme. Takže pozměňovací návrh 59 raději kontrolujeme. Já to nedokážu posoudit. Je to schváleno. Eh, většina jedno, jednoho hlasu. Eh, regi 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 9, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část tam není. Poznáme si na 60, kde je pro, proti. Zdrželi se zamítnout. Můžeme to ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 60. Končím ověřování a je to schváleno. Já se omlouvám, někdy je to velmi špatně vidět. Ne, ale ono to bylo zamítnuto navíc ještě ke všemu. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, za, schváleno. Pozměňovací návrh 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, stačili se schváleno. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 72, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh Regi, pardon, Regi 5, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Poslanecí návrh 74 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Poslanecí návrh 77 D pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 kde pro, proti, zdrželi se schválen. 79 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81, kdo je pro, proti. A to musíme ověřit. Ověříme pozměňovací návrh 81. Ověřování je u konce a zamítnuto. A rovnost hlasů byla. Libe 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A v 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se schváleno. Inta 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Inta 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 86, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh 1. Eh, kdo je pro? Eh, máte nějaké námitky? Ne, proti pozměňovacím, ústním pozměňovacím návrhu ne. Mm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 87. Eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poslanecí návrh 88, kde je pro, proti, strželi se, schváleno. Regi 11 pro, proti, strželi se, schváleno. Poslanecí návrh 89, kde je pro, proti, strželi se, schváleno. Inta 3, kde je pro, proti, strželi eh, se, schváleno. 39, poslanecí návrh 90 pro, proti, strželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Líbe F pro, proti, zdrželi se schváleno. Líbe G pro, proti, zdrželi se schváleno. Líbe H, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Reky 1 je pokryt, stejně tak jako ehm, ty ostatní, to vše je pokryto příslušnými kompromisy a tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, které je vždy jmenovité. Zahajuji hlasování. Jeden kolega eh, ještě nestisknul tlačítko. Teď je hlasování u konce. Zpráva je schválená. 21 eh, pro, 1 proti. Gratuluji zpravodaj a tím jsme dospěli ke konci hlasování. Musím říci, že, musím říci, že ještě nikdy uh, jsem nezažila takto uh, efektivní postup v jiných výborech, tak to je skvělé. A tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu udělení absolutoria za rok 2014 společným podnikům. Já bych tedy ráda přivítala zástupce agentur. Velmi se těšíme na rozpravu a diskuzi s vámi. Je to velmi důležité jednání, protože se vždycky snažíme vědět co možná nejvíce o vaší práci, jak vypadá, protože vy jste organizováni decentrálně, sídlíte mimo Brusel a proto je tato výměna názoru pro nás velmi užitečná. Ráda bych tedy eh, požádala zodpovědného člena Eh, Evropského účetního dvora, pana Galeu, a potom promluví eh, ředitel Eurofundu, pan Menendez Valdes a následně pan, náš pan zpravodaj, pan Vogn, a já bych tedy ráda dala slovo panu Galeovi. Omlouvám se, neviděla jsem vás, takže vám přeji dobré ráno. Děkuji, paní předsedkyně, a Děkuji také všem ctěným poslancům a váženým hostům, kteří jsou zde přítomni. Názor účetního dvora, pokud jde o správnost a řádnost operací decentralizovaných agentur a dalších orgánů Evropské unie, eh, najdete Eh, ve zvláštních zprávách, eh, které jsme eh, zveřejnili 31. prosince roku 2014. Týká se to 32 agentur, 6 exekutivních agentur Euroatomu, Evropského institutu pro inovace a technologie a penzijního fondu Europolu. Eh, specifická výroční zpráva společně s tou další zprávou byly také zveřejněny ve úředním věstníku. My se domníváme, že eh, tyto evropské agentury jsou velice viditelné, hrají nesmírně závažnou roli při, impre, při eh, přípravě a implementaci unijní politiky a posílují spolupráci mezi unijní, národními vládami, soukromým sektorem a akademickou obcí, především v oblasti výzkumu a inovací a jako takové mají obrovský vliv na vytváření politik, přijímání rozhodnutí a zlepšování situace evropských občanů. Z finanční perspektivy jejich celkový rozpočet za rok 2000 2014 představuje 1,9 miliard eur. Promiňte, přerušuje předkyně, prosím, abyste v sále přerušili hovor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Z finanční perspektivy je tedy rozpočet na rok 2014 1,9 miliard eur což znamená 1,4 celkového rozpočtu. Zhruba 1,2 miliardy eh, jsou eh, dotace Evropské komise a zbytek je, jsou poplatky a další zdroje. Poprvé eh, roční účetní zpráva byla e, ještě přeskoumána vnějšími auditory vzhledem k finančnímu nařízení e, článek 284. E, vzhledem k této práci jsme také vzali v úvahu ještě práci, kterou na sebe vzali auditoři a e, revidovali jsme práci soukromých auditorů v souladu s mezinárodními auditními normami a e, dospěli jsme k závěru, že je to pro nás dostatečné proto, abychom se e, mohli spolehnout na nespochybnitelný charakter těchto výkazů. Všechny agentury podle účetního dvora předkládají tedy předložili své finanční, eh, svůj finanční stav k 31. Prosincu, eh, prosinci a my jsme eh, považovali za nutné přivést pozornost na dvě věci. Za prvé, tam, kde se jedná o velké IT systémy EU-LISA, e hovořili jsme o hodnocení nehmotných aktiv, což se ještě e, týkalo vlastně převodu e, určitých e, statků, které původně byly v držení komise. A vzhledem k penzijnímu fondu, tam jsme upozornili na to, že jsou tady ještě určité stále obavy. A e, pak e, je tady ještě otázka vlastně likvidace toho původního fondu, která je teď hodnocena. Pro všech 41 agentur ty, ty transakce, e, které byly ukončeny k 31. prosinci 2014, jsou z právního hlediska nespochybnitelné. I zde jsme chtěli ještě zdůraznit, Eh, Evropský institut pro inovace a technologii. Tam se jedná o otázku eh, KIX, to znamená e, komunitu pro e, znalostní a inovativní e, komunitu. Tam byl respektován strop, který byl stanoven a to jsme již mohli zjistit při prvních krocích u auditu z rok 2015. Učinili jsme 79 připomínek, které se týkají nejrůznějších dalších aspektů zprávy eh, rozpočtu, vnitřních kontrol a eh, tak dále. Tyto eh, připomínky ovšem nespochybňují stanovisko účetního dvora. Obecně řečeno jsme zjistili, že došlo ke zlepšení v oblasti vnitřních kontrol, i když některé kontroly, které se týkají třeba dotací a fixních aktiv, ještě vyžadují doplnění. V některých případech jsme upozornili na značný počet převodů do dalšího roku a e, rušení. E, samozřejmě e, i v dalších oblastech jsou ještě drobné nedostatky. Také jsme zdůraznili nutnost se v některých agenturách zblízka zabývat E, zadáváním e, veřejných zakázek. 19 agentur učinilo pochybení e, při formulaci a výpočtu odměn pro pracovníky v některých oblastech, ale to se řeší. V případě jedné agentury jsme se zabývali otázkou využívání cloudových služeb, protože se to týkalo otázky otázky imunity a to je možná mimochodem téma, které bude do budoucna ještě více aktuální, protože to více agentur možná bude využívat. V závěru chci říct, že agentury přijaly určitá opatření na nápravu těch eh, oblastí, na které jsme je upozornili a chci využít této příležitosti, eh, abych řekl, že se v selektovaných agenturách ještě dále pokračuje v hloubkovém šetření a ta zpráva by měla výjít na světlo světa v první polovině letošního roku. Děkuji vám za tuto zprávu, za obrovské množství agentur a nyní tady přemlu- promluví pan Menendez Valdez. Omlouvám se. Thank you very much, eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Místo předsedové poslankyně, poslanci, to je pro mě čest hovořit zde dnes jménem cítě agentur eh, při příležitosti udělení absolutoria za rok 2014. Nejprve dovolte, abych poděkoval zpravodaji a ostatním členům výboru za skvělou spolupráci a především také za podporu sekretariátu tohoto výboru. Eh, síť agentur, jak si všichni dobře uvědomujete, je neformální aranžma agent agentur a společných podniků s cílem koordinovat naše stanoviska a sdílet expertízu a zkušenost. Sávající počet členů je 42 a dvě nové eh, organizace eh, požádaly o členství. Z kraje bych rád upozornil na některé eh, nejrelevantnější vývojové trendy, které se také objevují v odpovědích agentur na horizontální sítě agentury teď spolupracují jak mezi sebou, tak také s komisí a tato spolupráce je těsnější než kdy předtím, e, což samozřejmě způsobil takzvaný společný přístup, ale zároveň je to také evidentní e, hledání e, určitých úspor a zlepšení výkonnosti v době, kdy se rozpočty krátí. Většina finančních systémů se v agenturách odvíjí od systému ABAC a teď se postupně zavádí rovněž CISPER jako platforma eh, pro HR, což bude velice eh, značný krok směrem k další harmonizaci a k zlepšení služeb a e, zajišťování nových pracovníků a administrativě obecně. E, toto e, je velice zásadní a neměli bychom podceňovat, co to znamená i pro přiblížení agentur k sobě navzájem. Takže to je jedna, jedna část, ale administrativní část není jedinou. V říjnu v Dublinu byla přijata nová agenda, agenda strategie Belgie, je poprvé, co k tomu došlo a e, tři velk, e, skupiny na vysoké úrovni byly požádány, aby e, rozvinuli jasné aktivity v oblasti sdílených služeb a kapacit, vytváření, společné vytváření hodnot a komunikace směrem navenek. A první soubor těchto aktivit bude realizován v roce 2016 za předsednictví OHIM a začneme v březnu. Již teď sdílení informací napříč agenturami má nejrůznější podoby. Sdílíme znalosti, postupy, plány, a brzy rovněž také účetní a kapacitu pro vnitřní audit. Na operativnější úrovni OHIM a Europol spolupracují eh, proti narušování práv duševního vlastnictví. CDFOP a Eurofound eh, zjišťují možnosti společných eh, šetření napříč firmami a agentury také, které pracují v oblasti justice a vnitra, mají spolupráci již institucionalizovanou. To jsou, to jsou ovšem jenom některé příklady, ale máme tady na stránkách 15-16 odpovědí agentur na vaše otázky, další podrobnosti a příklady. Bohužel eh, chci také říct, že jedna oblast, kde jsme byli velice úspěšní při sdílení služeb, eh, byla pozměněna a vedla k eh, nákladům ve výši 550 milionů, 550 tisíc eur. Hovořím o auditu, který byl dosud velmi profesně, profesionálně realizován e, účetním dvorem a e, teď byl zadán v něj e, externí auditní firmě. Navíc náklady byly uvaleny na agentury jako takové. Je to tedy, jak už jsem řekl, více jak půl milionu eur. A navíc nám bylo naznačeno, že tyto Tyto náklady ještě porostou do budoucna, protože eh, nám bylo řečeno, že budeme muset stejně postupovat i pro rok 2015. Eh, takže toto samozřejmě ani z jednoho úhlu pohledu nemůže být vnímáno jako efektivní postup. Eh, byli bychom tedy rádi, kdyby tyto věci byly ještě znovu zhodnoceny a při další revizi finančního nařízení eh, bude možná příležitost eh, napravit tuto situaci. A když bych měl hovořit o účetním dvoru, jak už jsme teď před pár, minut, před pár minutami slyšeli od váženého člena účetního dvora paní, pana Luisa Galea, musím znovu a znovu zdůraznit, že se vys vysoce vážíme, a teď hovořím za všechny agentury, práce účetního dvora a jeho týmu. A to jenom proto, že e, počet poznámek a e, z jejich strany výrazně klesá. 123 v roce 2012, 97 v roce 2013 a 79 za rok 2014. Musím říct, že tento, e, toto snížení o prakticky 40 nás činí, naplňuje hrdostí. Hrdostí hrdostí na pokrok, kterého bylo dosaženo, hrdostí na zralost agentur a na to, že máme jasný, hmatatelný důkaz výsledků našeho sdíleného postupu naší spolupráce a sdílení znalostí. Pokud bych se teď měl podívat na těch 79 připomínek, tak 44 z nich se týká takzvaných carry-overs, což soud či účetní dvůr uznává, že se jedná o události, které eh, jsou eh, mimo eh, kontrolu agentur, jsou to dejme tomu faktory nebo deklarace o nákladech, které nedospěly do rukou agentur před koncem kalendářního roku a tak dále. Můj předchůdce e, toto při stejném slyšení nazval loni jako systémový problém a myslím si, e, že právě proto byl zorganizován seminář 17. listopadu loňského roku předsedkyní tohoto výboru e, s koordinací sítě. Zúčastnili se ho představitelé výboru KONT, eh, holandské předsednictví, komise a účetní dvůr. A účetní dvůr jasně řekl, že bude explicitně eh, vykazovat příklady, kde eh, se jedná o zásadní problematické záležitosti v, tě, v případě těch carry overs. Nicméně my se domníváme, E, že je třeba také nahlížet na to, že soud, e, že účetní dvůr zdůraznil, že ty stávající úrovně carry overs, tak jak jsou uvedeny e, ve výkazech agentur, nepředstavují sami o sobě nějakou slabou stránku. Samozřejmě my jsme tady dnes proto, abyste nám také mohli položit případné otázky a, e, vyslechnout, e, a jsme připraveni vyslechnout vaše poznámky. A teď ještě k implementaci cestovní mapy. E, zpráva, která vám byla předána v únoru loňského roku, ukazuje na míru implementace 96%. Teď je to 99% a ten, to jedno zbylé procento se většinou týká zakázek, které které jsou společné s hostitelskými členskými státy. E, často se to týká e, zakázek spojených se e, sídlem agentury a dokonce i Eurofond v listopadu 2015 se nakonec dohodl a je již uzavřeno s Irskem jednání ohledně sídla pro Eurofond. E, takže tady musím říct, že je situace také mnohem lepší. Kromě čtyř agentur mimochodem všechny ostatní přijali politiku e, proti e, podvodovou anti-fraud policy a ty zbylé čtyři tak hodlají učinit v průběhu roku 2016. Všechny agentury e, mají rovněž politiku, která zamezuje konfliktu zájmu. Chtěl bych ještě upozornit na jednu věc. Je to obdobné jako mé kritické poznámky k nějšímu auditu. E, požadavek společného přístupu, aby se ještě zjednodušila e, revidovaná nařízení e, ohledně finančních aranžmá a personálu, se zatím nepodařilo proměnit v praxi a řada věcí v této oblasti kulhá. Proto bychom chtěli požádat rozpočtové orgány, aby eh, se při budoucí revizi nařízení eh, využilo více eh, know-how agentur. Závěr bych chtěl, závěrem bych chtěl poděkovat vám všem za podporu a za zájem o agentury. Počet otázek naší síti a ke jednotlivým agenturám se zvýšil z pěti otázek v roce 2011 na 113 obecných a konkrétních dotazů eh, v posledním eh, kole. A ten celý dokument E, má 500 e, stránek. E, jeho kompilace nám trvala poměrně dlouhou dobu, ale my pevně věříme, že vám dá možnost nahlédnout do velice různorodého světa agentur Evropské unie a že to bude pro vás užitečné. Každopádně jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy a budeme vám k dispozici jak teď, tak po slyšení. Děkuji za pozornost. Besten Dank für den komprimierten Děkuji eh, za tento zhuštěný přehled. Bylo by dobré, kdybychom eh, úvodní projev mohli poslat všem kolegům, protože eh, by to opravdu bylo dobré. A zpravodajem je pan Derek, on máte slovo. Uh, uh, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru za zprávu a prezentaci. A samozřejmě děkuji také řediteli Eurofondu za to, že tady hovoří za agentury a děkuji eh, také agenturám za odpovědi na četné otázky, tak jak eh, zmínil pan ředitel. Před svou prezentací bych chtěl také poděkovat agenturám za to, jak, hrají, jako, jak významnou roli hrají při provádění evropských politik Děkuji za pozitivní vliv, který mají na evropské občany. Někdy to nedostatečně zdůrazňujeme. Ehm, ehm, někdy na to zapomínáme a ehm, neoceňujeme, že vykonáváte tyto důležité služby, takže úvodem bych to chtěl zmínit. Tento rok samozřejmě nemáme žádná kvalifikovaná stanoviska pro e, žádnou z agentur. Samozřejmě pro agentury dobrá zpráva a soud, e, pardon, účetní dvůr také uvádí, e, že tady letos bylo méně problémů s agenturami, pokud jde o absolutorium, než v předchozích letech a to je dobré. Jsou tady dvě agentury, kde kde šlo o některé věcné záležitosti, EIT a ELISA. Ehm, tam ehm, tedy šlo o nějaké věcné věci, není to jako kvalifikované stanovisko, ale jde o to, že ehm, se tam stalo něco mimořádného, než, nebo něco, co se vymyká tomu běžnému chodu a proto jim bylo uděleno toto hodnocení, ale přesto tady to není eh, zase až tak závažné. Když se obracíme na agentury, tak eh, nás vždy zajímá, jaké jsou tam souvislosti a eh, vybíráme si příspěvky od jednotlivých agentur, agentury to mohou vysvětlovat a pokud jde o IAT, tak oni se vyjádřili ke KIX a já si myslím, že EIT bude schopna na to odpovědět a odpovědět na otázky. Pokud jde o ELISA, tak tam jde o, o hodnoty e, aktiv, které v roce 2013 od komise e, byly přesunuty na účty agentury a já jsem přesvědčen, že ELISA jistě ve svém příspěvku to také vysvětlí. Všechny agentury tam mají některé společné věci, pokud jde o absolutorium. Jedno z toho to jsou samozřejmě přenosy prostředků a jak již bylo řečeno, měli jsme workshop o Eh, carryovers, o přenosech a tehdy tam nebylo příliš účastníků a přitom to bylo velmi úči, užitečné a my jsme potom byli schopni rozlišovat mezi plánovanými a neplánovanými přenosy prostředků. Já si myslím, že na to bychom se měli do budoucnosti zaměřit a možná, že i účetní dvůr by se na to měl zaměřit eh, například tam, kde jsou eh, neplánované přenosy, tak se na to asi tedy zaměřují a ehm, možná ale i u té druhé skupiny bychom mohli mít určitá vysvětlení. Ehm, někdy se dá právě snadno vysvětlit, že ano, došlo tam k přenosu prostředku, ale bylo to naplánováno z toho, toho důvodu, to je pro nás důležité. Ehm, došlo k pětiprocentnímu snížení výdajů za zaměstnance a když se díváme na čísla, tak eh, tam je možná nějaký nepoměr mezi škrty, pokud jde o výdaje na zaměstnance u agentur a Eh, tím, co eh, nám k tomu dala komise a eh, zdá se, že agentura a komise využívají jiné východisko, když počítají právě tyto škrty v oblasti zaměstnanců. Dále pokud jde o přesun zaměstnanců v rozpočtovém výboru, a zde jsme o tom mnohokrát diskutovali, a e, tam e, někdy agentury mají pocit, že e, tam nejde pouze o těch 5% snížení výdajů, ale mají tam i nějaký příspěvek právě na přesun a eh, to jsou také věci, které jsme s komisí minulosti eh, řešili. Eh, pro celou řadu agentur tam byly věci také, pokud jdou určité, pokud jde určité dohody a já jsem některé ty agentury v minulosti navštívil, doufám, že v příštích měsících navštívím další a vím z těchto návštěv, že celá řada agentur se zatím ještě definitivně nedohodla, neuzavřela dohody s hostujícím, tedy s jejich členským státem, ve kterém se nachází a ehm, my se musíme zaměřit na ty agentury, kde bychom měli právě povzbudit členské státy, aby s nimi uzavřeli tyto dohody, aby to dokončili, dotahli do konce. Potom e, další e, všude přítomná otázka, to byla vyváženost genderová, především pokud jde e, o vysoké posty. Některá čísla u některých agentur jsou velmi špatná a na to bychom chtěli také upozornit. Pak je tam také taková velmi častá otázka, kdy agentury jsou vyzývány k tomu, aby využívali auditory ze soukromého sektoru. A Eh, někdo to vnímá jako problém, některé agentury to vnímají jako problematické. Potom je tady také otázka sdílených služeb. Některé agentury se již propojili, spojily v této věci a mají sdílené služby, například eh, pokud jde o některé záložní funkce a já si myslím, že to bychom měli podpořit. Uh, pak eh, jsou tady některé horizontální otázky, které bych chtěl vyslovit a, nebo, a, a pak jsou tam možná další věci, ke kterým bych se vrátil později k jednotlivým agenturám. Eh, v tuto chvíli eh, Hlavní otázky se týkají toho, co jsem právě zmínil. Pokud jde například o škrty v oblasti zaměstnanců, jaký dopad to má a, a také ten nástroj pro ty přesuny, redeployment pool, tam Eh, jde o to, eh, také zda se plánuje, se tam bude více sdílených služeb, tam si myslím, že by to bylo rozumné. Eh, z agentury by měly mít sdílené služby a tady je otázka, jestli se to plánuje, nebo jak to bude vypadat v budoucnosti. Potom výkonnost pokud jde o čísla, tak se snažíme hovořit také nejenom o těch číslech, ale i o výkonnosti, která se nedá měřit, ehm, protože výkonnost samozřejmě to, to nejsou pouze čísla. A chtěl jsem také hovořit o problému využívání externích auditorů, jestli je to opravdový problém. Myslíte si, že je to dražší využívat tyto externí auditory, než využívat účetní dvůr? Je to eh, opravdu dražší? To je důležité. Potom potřebujeme aktualizaci dohod o auditech, protože zdá se, že mnoho agentur tady s tím eh, má problém. A poslední věc, ta se týká z komunikací nebo tedy sdělení mnoho agentur poskytuje mnoho důležitých služeb pro občany, občany, ale nikdo o tom neví, takže je potřeba, aby všechny agentury eh, vytvořily společnou strategii pro komunikaci aby eh, agentury zkrátka eh, lépe komunikovaly takovou strategii, která by nebyla pouze na papíře, ale která by opravdu fungovala aby bylo jasné, že evropské agentury tady slouží občanům a něco jim poskytují. Já si myslím, že v tuto chvíli by to mohlo stačit. Děkuji. Děkuji vám. Chcete odpovědět v tuto chvíli za agentury? Děkuji. Děkuji za veškeré komentáře, kterých si ceníme. Rád bych eh, odpověděl na šest otázek, které jste zmínil. Škrty personálu. Ano, my vám tedy poskytneme informace a vysvětlíme také eh, ty rozdíly v číslech. Eh, kromě toho jste se ptal na ten dopad. My k tomu říkáme to, že Eh, můžete sice na papír napsat, že desetiprocentní škrty v zaměstnancích nemají dopad na fungování agentury, ale eh, pokud jde o eh, pracovní program, pokud není ten pracovní program přizpůsoben tomu, že tady je menší počet pracovníků, pokud tomu nebudou přizpůsobeny priority, tak to dopad mít bude. Uvedl bych některé příklady. My eh, ve většině agentur už se blížíme 6%, to je v pořádku, zvládneme to, ale budeme nepochybně muset mít negativní priority a to eh, znamená, že eh, ale zároveň musím konstatovat, že očekávání, která jsou na nás kladená, která se nás týkají, nebyla změněna. Nicméně v tuto chvíli velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom naši práci zefektivnili. Eh, další otázka, kterou jste zmínil, to jsou ty sdílené služby. My jsme ve strategii, kterou jsme pro agentury přijali, konstatovali, že to je první z našich priorit. V tuto chvíli máme task force, kterou se, která se tím zabývá. Eh, není to tak, že bychom se tím nezabývali, že bychom to nedělali. Eh, my na tom eh, pracujeme s komisí, pracujeme na tom i interně a eh, uvidíte od nás nějaké příklady, ale rádi bychom analyzovali tuto záležitost ještě dále, promysleli různé možnosti, alternativy na únorovém zasedání agentury následně dostanou zpětnou vazbu od té skupiny, pracovní skupiny, která se tím zabývá a Eh, představitelé, ředitelé agentur následně rozhodnou o tom, eh, jak se eh, bude celá záležitost vyvíjet. Pokud jde o výkonnost, tak to je známé téma. Ve většině agentur máme eh, indikátory pro výkonnost, klíčové indikátory výkonu a neustále tedy zahrnujeme tyto informace o doví, o, do výročních zpráv o činnosti. Snažíme se tedy analyzovat eh, dopad na práci agentur. My jsme také nabídli naše expertní znalosti při spolupráci s komisí a dozvěděli jsme se, že tady hovoříme z části o dvou různých věcech. Jednak jde o změnu eh, pracovního vytížení, to znamená, že musíme poskytovat více služeb eh, a eh, výkon dopad, eh, indikátory, to je tedy další eh, oblast, ale musíme pracovat na obou věcech. Pokud jde o externí auditory, tak z věcné stránky to možná není až tak důležité, ale nepochybně eh, je to jeden příklad z těch věcí, které fungovaly dříve lépe. My jsme tedy odhadli, že se jedná o více než půl milionu euro a pokud víme, tak to v tuto chvíli eh, nedokáže plně kompenzovat eh, ty dodatečné náklady. Nejsme schopni ty dodatečné náklady naprosto eh, kompenzovat a kromě toho musím připomenout velmi kvalitní práci, ke které jsme tady dospěli v minulosti. Eh, vím, že kolegové se eh, zabývají i dalšími body. Je to o tom vedena politická diskuze, do které jsou zapojeny i členské státy a vlády členských států se tedy musí eh, shodnout na těch dohodách o sídlech agentur. Samozřejmě, že bilaterálně vám už kolegové mohou říct o těch specifických důvodech. A ke komunikaci. No, strategii Eh, strategie je jedna věc, ale musíte si uvědomit eh, další skutečnost. Eh, je nás přes 40 agentur. Máme teď desetiprocentní snížení stavu v, řadu případech, v řadě případech, takže s tou komunikací je to obtížné. Obrovská rozloha Evropské unie je další překážkou. Máme všichni ty komunikační strategie, vytvořili jsme síť a třetí prioritou je ta společná komunikace, kterou můžeme jako síť e, vyvíjet, ale má to svá omezení, v neposlední řadě i finanční. E, je třeba si i tyto věci uvědomit. Doufám, že jsem se e, vyjádřil ke všem dotazům. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ich denke, es wäre Děkuji. Myslím si, že by mělo smysl, kdyby agentury EU LISA a EIT dostali hned slova, slovo, tak aby nám mohli vysvětlit problémy, ke kterým došlo eh, v minulém roce. To znamená, že prosím ředitele EIT, aby nám řekl, jak to tady vypadá s tím follow-up a eh, co všechno podnikají, tak abychom si mohli být jistí, že bude všechno v pořádku. Vím, že tu jste, ale bohužel vás nevidím. Děkuji, děkuji vám za to, že za EIT můžu zareagovat na zprávu účetního dvora a také na některé otázky a hlavní body, eh, které tu zazněly. Rád bych vás informoval o tom, jak jsme pokročili. Za prvé je velmi důležité konstatovat, že v tuto chvíli jsme tedy získali nekvalifikovaný výrok, pokud jde o provádění rozpočtu v roce 2014, což potvrzuje velmi pozitivní trend, eh, který jsme zaznamenali v tom, že jsme tedy překonávali problémy, které v minulosti byly a které Evropský parlament a i Evropský účetní dvůr připomínali. V minulých měsících, v loňském roce, jsme tedy vyřešili většinu těch doporučení, snažili jsme je realizovat a e, uzavřeli jsme výroky a závěry účetního dvora, který, která, které tu byly na stole. E, Zabýval se tím, eh, zabývala se tím komise i naši vnitřní auditoři. Eh, máme ještě eh, tady domácí úkoly. Jsou to záležitosti, které se tedy objevují ve zprávě za rok 2014. Týká se to komplementárního financování těch kixů, těch komunit inovací a znalostí jde o to, co dostali od EIT. Já bych rád zdůraznil, že tato otázka se týká harmonogramu, protože eh, výsledky auditů, které prokazují toto komplementární financování, mohly být účetnímu dvoru eh, poskytnuty teprve po ukončení auditu. To je dáno tím auditním Mm, cyklem. To znamená, že jde pouze o to, když jsme poskytli ty informace, nebylo možno je prověřit dříve, že jsme tedy dodrželi ten strop a strop znamená, že EIT může poskytnout maximálně 25 financování, většina, tedy ten zbytek financování musí pocházet z jiných zdrojů v období 2010 až 2014. V tuto chvíli už tato čísla máme, byla nám poskytnuta a e, ta skutečná čísla tedy e, hovoří hovoří o tom, že v oblasti klimatu je to tak, že 16 je z EIT, v energetice je to 19 a v digitálních záležitostech je to 21 To znamená, že ve všech třech eh, kikech, kiksech nebo těch komunitách eh, se dostáváme pod tu hranici 25 Máme tedy pocit, pocit, že jsme tuto otázku byli schopni vyřešit. Kromě toho eh, jsme tedy převedli revizi všech komplement, veškerého komplementárního financování těchto komunit a kromě toho jsme zaznamenali určité možná, určitá možná zlepšení, eh, která také v té zprávě zmiňujeme. Na základě toho jsme také přizpůsobili pokyny pro naši práci. To znamená, že podle našeho názoru už jsme tu otázku dostatečně vyřešili, ale budeme to i nadále eh, sledovat a věnovat se tomu. Eh, Eh, dostali jsme se tedy pod ten 25 eh, limit. Problémy byly způsobeny pouze eh, specifickým načasováním. Pokud budete mít nějaké další konkrétní otázky na EIT, tak já na ně velmi rád odpovím. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych, chtěla bych požádat pana ředitele, který zastupuje Lisu, aby se také vyjádřil. Máte nějaké připomínky? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za možnost zmínit tady eh, některá specifika, pokud jde o Elisa. Eh, pokud jde o ty věcné záležitosti a výkazy za rok 2014, je to v podstatě eh, to stejné, co předložil účetní dvůr pro rok 2014. Eh, tedy 14. My doufáme, že toto bude změněno pro rok 2015, protože se snížila hodnota aktiv v této oblasti v době transferu aktiv eh, od Evropské komise v roce 2013 byla jejich hodnota 6,6 milionů a v roce 2014 se to eh, snížilo na 2,1 miliony a předpokládáme, že v roce 2015 se to sníží za 1,2 eh, miliony. Pokud jde tedy o Emphasis of Matter, tak tady jde o aktiva, která přesunula komise agentuře ve chvíli, kdy agentura začala být finančně nezávislá, což byl květen 2013 a souvisí to s tím, že ty transferované aktiva um, se týkala eh, informačních systémů, za které agentura eh, zodpovídá a Eh, je to v podstatě pouze vybavení, zatímco otázka softwaru jako takového, ta hodnota transferována nebyla. Pokud jde eh, o hodnotu těch aktiv, to odráží eh, tu tehdejší situaci. Bylo to vytvořeno v souladu s pravidly vnitřního účtu vnitřních účtovacích tedy pravidel Evropské komise a agentura v té době nebyla eh, schopná, nebylo možné eh, tam eh, toto nějakým způsobem napravit. Ale když přihlédneme k doporučení účetního dvora, agentura předložila velmi podrobnou politiku zprávy aktiv, kde je možné jasně rozlišovat mezi hmotnými a nehmotnými aktivy a také zaznamenat tuto hodnotu hodnotu správně, eh, což bude zřejmé v účtech nebo výkazech v roce 2014 a 2015. Takže myslím si, že v tomto smyslu agentura udělala všechny nezbytné kroky, eh, které udělat mohla, aby napravila situaci, ale samozřejmě pokud si to budete přát, poskytneme vám další podrobnosti. Děkuji. Pan zpravodaj bude pokračovat a bude pokládat další otázky komisi. Děkuji Eh, paní předsedkyně, a děkuji za to, že jste požádala ty dvě agentury konkrétní, aby se vyjádřili eh, k těm záležitostem, které tady byly eh, již zmíněny, jak EIT, tak i e IALISA již tedy nebudu zahrnovat do svých dalších dotazů, ale pár jich tady ještě mám. E, například Evropská agentura pro základní práva, s nimi jsme diskutovali včera a jedna z věcí, o které se zmínil účetní dvůr, je ta, že se agentuře nepodařilo eh, dodržet všechny, eh, všechny okolnosti eh, kolem vlastně toho vnitřního řádu, konkrétně ohledně odměňování některých pracovníků. Další otázka se týká úřadu pro podporu azylu a e, tady vlastně jde o rok 2012. E, tam se jednalo o nějaké postupy při nabírání pracovníků a e, ve zprávě za rok 2013 bylo řečeno, že některé věci jsou stále ještě nevyřízené, takže tento úřad bych také požádal o nějakou aktualizaci informací. Další otázka se týká E, orgánu, e, podpůrného orgánu e, či Evropského orgánu pro cené papíry a trhy. Ty, tato agentura má vlastně dozorovat jednotlivé finanční instituce a tady E, vlastně e, ten odhad nákladů nebyl za rok 2013 úplně, úplně přesný, odpovídající skutečnosti. E, byli jsme na to upozorněni účetním dvorem a pak ještě Agentura pro životní prostředí, tak tady jsme byli upozorněni na to, že organizační struktura této agentury by měla být aktualizována vzhledem k tomu, že jsou tam něk, něk některé eh, služby nad eh, hodnoceny co do počtu pracovníků a pak ještě Frontex. Vím, že tady je o konkrétní otázka, která se eh, týká dohody s polskými orgány ohledně sídla, takže i tady bych eh, byl rád, kdybychom dostali aktualizovanou eh, informaci a pak ještě Eurofound. A to eh, jsem si nechal na závěr, protože to je pozitivní. Máte tedy pozitivní Eh, skutečnosti. Jsou tady plánované přenosy, eh, plánované carryovers, eh, takže tento dobrý postup, tato dobrá zkušenost je něco, co by možná rádi slyšeli i vaši kolegové z dalších agentur. Jak se vám tedy daří spravovat ty carryovers. Vidím, že z generálního ředitelství pro eh, rozpočetu nikdo není, takže dostanete slovo vy, kdo se jako první odvážní hlásí o slovo. Sonst müssen sie halt so, sonst muss halt jede Agentur, die jetzt zitiert wurde, sonst muss halt Jinak zkrátka bude muset eh, po pořadě odpovědět každá agentura, eh, na kterou byl směřován dotaz. Takže prosím. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se jmenuji LJ a jsem z interního auditního eh, oddělení, takže na tyto konkrétní, na tuto konkrétní otázku odpovědět nemohu ale protože tady byly tedy otázky na agentury, tak pravděpodobně proto tady není kolega z DG rozpočtu. Ano, ale byly položeny otázky eh, na Evropskou komisi, takže se ptám, kdo by tedy chtěl za tu komisi odpovědět. Je, je tu někdo takový? Nebo kdo je schopen na ně odpovědět? Já bych eh, si dovolil říct, že budeme postupovat tak, že předám tyto vaše dotazy a vy dostanete eh, odpovědi v písemné podobě. Bohužel paní, pan Mansfred Kraft ani můj se nebohli být dnes eh, přítomni. Dobře, to mě mrzí, pane zpravodaj, musíme to udělat písemně. A nyní tedy jednotlivé frakce za EPP pan Zdechovský paní předsedkyně. Já příště asi nenechám Dereka mluvit jako prvního, protože já jsem mu včera řekl některé moje dotazy na chodbě a on je dneska položil místo mě. Takže já jsem tady připravoval si sáhodlouze, přípravu, kterou můžu teď vyhodit. Ale určitě bych ještě zmínil některé věci, které tady nebyly zmíněny. První chci poděkovat agenturám za to, že vidíme nějaký progres opravdu minule jsem byl velmi kritický a jsem stále velmi kritický k některým agenturám. byl vám navýšen v roce two thousand and sixteen rozpočet a některým dosti výrazně a my za to budeme chtít vidět opravdu progres právě v té vizibilitě v té komunikační strategii v tom co opravdu agenturám ještě není pořád, eh, pořád dobře osvojeno ale vidíme že některé třeba gsa můžu vidět v praze že zlepšila svoji komunikaci a zlepšila i svoji vizibilitu vůči občanům evropské unie kteří navštěvují prahu a můžu takhle říct to u dalších agentur. já sám osobně jsem za poslední rok navštívil myslím si že většinu z agentur ale teď už poptávám druhé kolo a ptám se konkrétních ředitelů kdy můžou očekávat moji návštěvu. zatím jsem nedostával konkrétní odpovědi začal jsem se ptát předevčírem doufám že to bylo z důvodu toho že jsou všichni na tomto slyšení chtěl bych tady zmínit věc která se týká agentury fra derek už to tady zmiňoval já sám osobně jsem měl možnost fra několikrát navštívit byl jsem trošku zaskočen negativním mm, vlastně návrhem opinia od eh, eh, reportérky knížky Moniky Makovej, když jsem ho četl, tak eh, některé věci už jsem věděl, že dávno jsou aplikovány. Nicméně jsem rád, že agentura FRA opravdu velmi důkladně některé věci nám vysvětlila v těch svých odpovědích. Já osobně, osobně se vždycky směju směju, když jsou tam zmiňovány CV eh, všech lidí z agentury na webových stránkách. Vím, jak fungují některé agentury a myslím si, že byste museli najmout opravdu ještě nějakou sílu. Ale konkrétně k věcem, které mi nejsou jasný a dovolím si tyto dotazy eh, dát eh, anglicky z důvodu toho, aby nebylo něco ztraceno v překladu. EIT. I think general. For... Z jakých důvodů účetní eh, dvůr eh, podal emphasis of matter a follow-up ve své auditní zprávě v případě EIT. Eh, e to stejné platí i pro ELISA. Pokud jde o EIT, mám ještě druhou otázku. Jsou tady některá další otázky k krokům, které chce agentura provést, aby zvýšila transparentnost a zabránila střetu zájmů. A pokud jde konkrétně o EU ELISA, mám jeden dotaz, který již kladu dva roky. Přeji si uh, plán řízení za rok 2015. Hovořil jsem se, se zástupci komise a nevím, eh, jaké máte plány do budoucna. Eh, třetí otázka. Jaký byl důvod pro absenci spolehlivých a úplných informací v souvislosti s, celkovým, na, s celkovými náklady na vývoj šengenského eh, informačního systému. Eh, vízový informační systém eh, VIS a Eurodac, to jsou další systémy, ke kterým by mě to zajímalo, tak jak o tom podala také, podal také zprávu účetní dvůr. Poslední otázka plánuje agentura eh, další mise nebo akce, kterými by chtěla zvýšit eh, transparentnost, tak aby se zablánilo střetu zájmům. Děkuji. Dobře, takže začneme eh, postupně těmi agenturami, které byly zmíněny a vyvolány k odpovědi, vyzvány k odpovědi. I think that there were no já se domnívám, že tady nebyly žádné eh, všeobecné horizontální otázky. Jedna eh, je pro Eurofond, a ostatní myslím potom pro kolegy. Takže pro Eurofond a jako šéf Eurofondu eh, k těm carryovers, takže my máme dobře nastavený systém s účetním dvorem na počátku roku Eh, prostě řekneme, jaké máme plány, jak chceme vydat eh, finanční prostředky. V některých případech už víme, že budou ty carryovers, tak je to komunikováno transparentním způsobem. A to také umožní účetnímu dvoru, aby potom dobře všechno monitoroval a interně samozřejmě máme normální prognózy během roku a e, zjišťujeme, jak se nám daří realizovat pracovní e, program. Pokud je třeba e, nějaké adjustace provést, no tak to samozřejmě činíme, když je to nutné. To sdílíme ze sítí a zároveň musím říct kolegům, že nejsme jediní, kdo takhle postupuje. V praxi je tomu tak i v dalších agenturách, v celé řadě řadě agentur. Důležité je, eh, že účetní dvůr teď eh, skutečně jasně rozlišuje mezi problematickými a neproblematickými carryovers a to je to hlavní sdělení. Děkuji. Děkuji. Mám tady ještě tři další agentury. A já bych vás chtěla požádat, abyste byli struční, protože jinak to nebude moci pokračovat tímto stylem. Máme tady ETI, EU Eliza a další. Nejprve EU Eliza. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o otázky, které byly zmíněny v souvislosti s management plánem, máme dlouhodobou strategii, kterou přijala správní rada v roce 2014. Je to na našich webových stránkách. Máme tady také víceletý eh, plán, který bude schválen v březnu a vedle toho agentura velmi transparentně zveřejňuje své pracovní programy, takže z těch všechto dokumentů podle mého názoru lze vyčíst všechny eh, podrobné informace o agentuře, o mm, operačních krocích a všem dalším. Pokud jde o, o náklady, Eh, na vývoj eh, informatického systému, tak tady si myslím, že agentura nemůže odpovědět na tuto otázku. Chtěl bych připomenout, že všechny tyto systémy byly vyvinuty a původně implementovány Evropskou komisí a již jsem zmínil, eh, když jsem odpovídal zpravodaji, že účetní pravidla, která byla implementována Evropskou komisí v té době, nezohledňovali nebo nepožadovali, eh, aby tyto náklady byly eh, zahrnuty pod aktiva, ale eh, pod výdaje. Takže tyto informace může poskytnout komise. Pokud jde o transparentnost, tak agentura tady udělala velký pokrok ve srovnání s minulým postupem pro udělení absolutoria. Webové stránky agentur nyní poskytují podrobné informace o právě střetu zájmu a také jsme přijali e, strategii proti podvodům, e, kde jsou také opatření, nebo pardon, akční plán pro provádění e, strategie a pak je tam také jakýsi Eh, organigram nebo něco takového. Bylo řečeno, že to tam není, ale je to tam. Ve skutečnosti je to tam, je možné do toho nahlédnout a proto musím říci, že jsme tedy velmi pokročili, pokud jde o transparentnost, ale samozřejmě mohu doplnit to, co chybí. Děkuji. Pokud jde o agenturu pro lidská práva, tak eh, prosím zástupce, aby se vyjádřil. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl také poděkovat za tuto možnost eh, reagovat zde na některé z vašich obav. Ohledně implementace vnitřního řádu Unie, eh, unijních organizací, máme tedy 19 organizací, které mají systémové problémy s organizací, s implementací těchto, tohoto nového vnitřního řádu, ale co se nás týče, tak my už jsme reagovali na poznámky z e, účetního e, dvora. My už jsme tu částku vyplatili, jedná se tedy o 45 uh, uh, tisíc na uh, období deseti let. A chtěl bych také reagovat na poznámku ohledně overs. To, byl pro nás dost velký, to bylo pro nás dost velké břemeno v minulém období. Ten seminář byl velmi užitečný a flexibilita kolegů z účetního dvora, to jsme také uvítali, protože nám to dalo dostatečné možnosti na tu situaci reagovat a zlepšit důležitý. Děkuji. ETI. Thank you very much. Will... Děkuji. Já tady velmi stručně odpovím na tři otázky, které se přímo týkaly EIT, to znamená e, důraz na věcné záležitosti, e, střed zájmu a co děláme pro to, abychom zlepšili transparentnost a lépe komunikovali s občany. Pokud jde o tu první záležitosti, tak, záležitost, tak si myslím, že už jsem to vysvětlil ve svém prvním příspěvku. Jde, šlo o to načasování. My jsme eh, se tedy snažili před eh, předložit účetnímu dvoru veškeré potřebné doklady, tak abychom eh, prokázali, že v rámci těch komunit KIK jsme dodrželi ten 25% limit pro financování. Pokud jde o e, tu komunikaci, tak tady je několik úrovní. Jednak ty komunity samotné, tady máme dobré principy e, zprávy, e, máme kodex chování, který vysvětluje, jak je tedy potřeba v těchto komunitách řešit konflikt zájmu, střed zájmu. To znamená, že naše snahy v této věci jsme zintenzivnili. A druhá věc, eh, úroveň správní rady EIT, my jsme také zavedli v červnu nové, nový kodex, chova, eh, kodex chování a zaměřili jsme se tedy na prohlášení o střetech zájmu. Zahrnuli jsme to do výkaznictví a při této příležitosti jsme se tedy soustředili na nové výzvy v rámci těchto komunit a také na hodnocení obchodních plánů a přidělování prostředků těmto komunitám, protože to jsou dvě nejdůležitější úlohy správní rady. A za třetí, konflikt zájmů eh, se týká i zaměstnanců EIT a expertů, které využíváme v EIT a i pro ně. Tady máme jednoznačně formulovanou politiku týkající se střetu zájmu. To znamená, že v minulých letech jsme udělali hodně pro to, abychom posílili naše činnosti v této věci. Když eh, jste se tedy kolegy ptali na transparentnost a na naše snahy o zlepšení komunikace eh, s občany, tak EU Liza, tedy eh, podobně jako EU Liza, jsme eh, to všechno umístili na webovou stránku, to znamená pravidla pro střed zájmu, rozhodnutí správní rady a další klíčové dokumenty EIT, například roční plán práce. Kromě toho jsme zvýšili vliv sociálních médií, protože to je nepochybně dobrý způsob, jak oslovit občany z e, cílové skupiny, jak se tedy dostat do kontaktu s občany a e, vyvíjeli jsme na tomto poli velkou snahu a taky jsme se setkali s dobrou reakcí. To znamená nejen webová stránka EIT, ale také sociální média. Kromě toho jsme zlepšili komunikaci ve členských státech, e, kde je EIT přítomen, protože tam má tedy ta centra takzvané huby eh, těch, komunikační, těch komunit pro eh, komunikaci a eh, inovace. Snažili jsme se tedy zlepšit přímou komunikaci si o našich aktivitách, snažíme se o tom eh, přímo komunikovat s občany. Máme výroční akci EIT, kde se snažíme pozvat eh, cílové skupiny, média eh, a snažíme se působit i ve členských státech. Před několika měsíci jsme například byli na Slovensku, snažili jsme se zlepšit povědomí o EIT. To znamená, že v této oblasti toho děláme skutečně mnoho a já doufám, že se mi podařilo na vaše tři otázky dobře odpovědět odpovědět. Děkuji. Dále na seznamu mám kolegyni Ayala Sender. Děkuji. Paní předsedkyně. Pokud jde o účetní dvůr, tak eh, musím říci, že některé věci ve mně vyvolávají velké obavy. pokud jde o finanční nařízení, tak eh, tam je asi nadměrné eh, přetížení ehm, a to nepočítám administrativní zátěž pro eh, zaměstnance a cíť to také jasně vykazuje, já za to děkuji. Říkali jste, že když se změní finanční nařízení, tak se ten problém nevyřeší, ale chtěli jste vědět, a tím se obracím na pana Kalila, jak to máme udělat, abychom zabránili externalizaci, která je stále nákladnější. Zajímalo by mě, zda opravdu musíme čekat až do dalšího přepracování nařízení, anebo jestli nebude možné externalizaci a privatizaci auditů eh, zvrátit Eh, hovořili jsme o tom, že by eventuálně tyto úkoly mohl převzít účetní dvůr. A účetní dvůr se ptal také na to, jak víceletý charakter výkonu rozpočtu kombinovat s udělováním ročním absolutoria. Účetní dvor uh, eh, udělal uh, 79 poznámek a 74 z nich se týká právě eh, transferů, což v podstatě nejsou chyby, ale vyplývají vlastně z toho systému, kvůli tomu, že je to nastaveno podle jednotlivých roků. Takže proto se táži, komise, bylo by možné, abychom se společně podívali na to, jak v rámci eh, toho postupu pro roční rozpočet mohou tyto transfery nebo převody prostředků eh, být eh, odstraněny, jak se jim můžeme vyhnout, tak aby tam Ehm, se to již neobjevovalo, nepůsobilo to jako chyba. Účetní dvůr má pravdu, když na to upozorňuje, ale v podstatě jde pouze o slabinu systému a kvůli tomu víceletému charakteru eh, to nemůžeme vyřešit. Eh, potom, eh, pokud jde o snižování počtu zaměstnanců, tady bych chtěla položit otázku komisi. Agentury nám vysvětlily, jakým způsobem se jich to dotýká. A mě by zajímalo, Zda by komise mohla vysvětlit, jaké zlepšení eh, toto dvojí snižování přináší. Koordinace, operativní koordinace nebo strategická koordinace, to je důležité, pokud je třeba o, Frontex nebo další. A my bychom se chtěli zeptat sítě agentur, jestli je možné know-how lépe eh, skoordinovat a jestli je nutné eh, tam ehm, některé věci propojovat, zda to má nějaký vliv a vylepšuje to nakládání a efektivnost ze zdroji. Ehm, náklady neuznání sídla tou příslušnou zemí to je problém. Jak to vypadá s agenturami, které i po několika letech nebyly uznány? Jak můžeme přiměšenské státy, aby k tomu přistoupili? Pokud jsem tomu dobře porozuměla, musíme eh, čekat na písemnou odpověď od komise, eh, ale můžu dát slovo síti agentur. Okay, Dobře, takže jestli jsem eh, dobře pochopil, ta horizontální témata, tak e, začnu od konce. S náklady e, spojené s tím, že tady nejsou v některých případech uzavřeny dohody o sídle. Pokud se nemýlím, tak se to teď týká tří zemí členských států. Francie, Německa a Polska. E, takže tam samozřejmě existují kanály, jak věci řešit, tam jsou vlády a tak dále, a e, my osobně jsme jednou z dvou nejstarších agentur v Evropské unii V praxi vlastně nebyl žádný problém. E, my jsme tady od roku 79, e, došlo k výměně dopisů s vládou, tehdy to bylo naprosto postačující, pak tady byl ten formální postup a museli jsme to tedy projednat v detailech, ale nedošlo k nějakým relevantním změnám ani předtím, ani potom. Ovšem pro nově e, vzniklé agentury tam už ta situace může být trochu jiná. Druhá věc, e, nutnost spolupracovat a sdílet služby či zdroje. E, chci zopakovat, že to, co už jsem řekl, my takto již postupujeme a je tady celá řada příkladů v tomto směru. Nemůže se to ovšem aplikovat úplně na všechno a v některých případech to může dokonce znamenat, že bychom mohli být být méně efektivní. Takže opatrně s tím musíme si vždy dobře rozmyslet, kde takto budeme postupovat. A samozřejmě máme i určitá obezení, protože nemůžeme sdílet struktury. Takže opravdu toto nelze srovnávat eh, v, žádný, eh, v žádném slova smyslu jako sdílení služeb eh, či něčeho podobného ve velké instituci, jako je třeba Evropský parlament a tak dále. Předsedkyně? Byl byste tak laskav a poskytl byste nám přehled toho, kdo z jednotlivých agentur má tu dohodu o sídle a kdo ne? Bylo by možné, aby tady ta síť agentur eh, pro nás odvedla takovouto službu, takovýto seznam? Já se domnívám, že jsou to ty dvě francouzské agentury, pak v Německu, jestli se nemýlím, a v Polsku Frontex. Ty tady ještě tu dohodu nemají. Chce k tomu něco říci Frontex? Bitte. Eh, Děkuji paní předsedkyně za to, že jste nás pozvala, nebo že jste nás pozvali. Já na tu otázku mohu odpovědět a sice odpovím anglicky. Pokud jde o dohodu o sídle, tak Frontex vyjednával o této záležitosti v minulých deseti letech. Když jsem byl jmenován eh, v lednu loňského roku, to znamená před rokem, tak jsem chtěl tedy pokračovat v těch jednáních Měli jsme jedno setkání v květnu roku 2015, to je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je ta, že jsme stále ještě diskutovali o zápisu, že stále ještě diskutujeme o zápisu to, e, z tohoto jednání. Jak víte, tak v Polsku se mezi tím konaly volby, všechno bylo tedy z tohoto důvodu přerušeno, což můžeme e, chápat a v nedávné době jsem tedy navrhl to, že se sejdu se státním tajemníkem Šimanským, který zodpovídá za evropské záležitosti. On přijal nabídku schůzky se mnou a, schůz, eh, a s delegací Frontexu. To znamená, že minulý týden jsme se setkali se státním tajemníkem Šimanským. Jeho zajímalo, v čem je problém a jak vypadá současná situace, jaké jsou názory a potřeby agentury, pokud jde o dohodu o sídle nebo o budovách. Já jsem dal tady jasně najevo, že tady vidím tři nebo čtyři hlavní palčivé oblasti. První věc se týká škol. To je věc, která je velmi důležitá. Pokud tedy Frontex eh, nebo budoucí Evropská agentura chce být atraktivní pro zaměstnance. Je velmi důležité, abychom měli evropské školy, školy akreditované školy a to je tedy první oblast, kde musíme s polskou vládou vyjednávat. Nicméně během minulých měsíců eh, agentura podnikla nějaké kroky. Já osobně jsem se snažil tuto záležitost řešit. Navázal jsem kontakt se zahraničními školami v Polsku, konkrétně francouzskou, německou, britskou a americkou školou, nebo s těmito školami. V tuto chvíli to vypadá tak, že německá škola řekla, že z právních důvodů není možné, aby byla akreditována a aby tedy podpořila Frontex v této politice. Francouzská škola řekla, že se to zdá z právního hlediska možné, možné a že by o takovouto politiku měla zájem. Nicméně nejlepší řešení by bylo, kdybychom tedy dobře spolupracovali s polskou vládou. Druhá oblast, kde tedy potřebujeme dohodu o sídle, dohodu se členským státem, to jsou imunity. Vím, že teoreticky vzato protokol podepsaný v roce 1965 eh, je tedy platný a uplatňuje se. Nicméně musíme být pragmatičtí a musíme zjistit, eh, do jaké míry ten protokol, který byl podepsán před 50 lety, je tedy na zaměstnance Frontexu prakticky v Polsku uplatňován. E, tam jde například e, o trestní imunitu e, při výkonu trestně právní imunitu při výkonu funkce toho ředitele a zástupce ředitele. To je záležitost, kterou se tedy zabývám. A další věc, to jsou bezpečnostní otázky. Vzhledem k situaci v Evropě a vzhledem k tomu, jakou roli Frontex v tuto chvíli hraje, potřebujeme jasná pravidla, která se týkají bezpečnosti našich budov. Musím říci, že spolupráce s polskou policií je velmi dobrá, došlo pouze k některým drobným incidentům, které pouze prokázali, že pol, polská policie chce chránit naše budovy a že je toho také schopná. Nicméně eh, to bude nepochybně součástí té dohody a v neposlední řadě, a to je v zájmu eh, evropských daňových poplatníků, musím říci, že Frontex nezískal finanční podporu, žádnou finanční podporu od polské vlády a to tedy znamená, že musíme za naše budovy platit, že musíme tedy platit za budovy, ve kterých má Frontex kanceláře. Tolik tedy k současnému stavu věci. Eh, generální státní tajemník Šimanský řekl, že v tuto chvíli ode mě očekává nějaký dokument, který by eh, schrnoval názory Frontexu a že on naopak v tuto chvíli schrnuje názory ministerstev, která eh, jsou tím dotčena. Já tady očekávám, že během příštích týdnů by mělo dojít k, dalším, k dalšímu jednání, k další schůzce. Děkuji. Ehm, zřejmě je to úkol století kdy potírání uprchlíků vedle toho vypadá jako drobnost. A Teď by mě zajímalo, jestli je tady ještě nějaká agentura, která eh, ještě nezareagovala. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem generální ředitelkou ESMA, my sídlíme v Paříži a konečně po pěti letech diskuze od našeho založení mohu sdělit, že jedna 30. prosince jsme podepsali dohodu na pracovní úrovni ohledně sídla to teď musí celé projít tím formálním postupem a musí to schválit i parlament. Nicméně se nám podařilo eh, dospět do finiše a myslím si, že se to týká většina, většiny dalších agentur ve Francii. V posledním roce opravdu v tomto směru došlo k závažnému pokroku. Eh, chtěla bych, když už mám slovo, se také vyjádřit k otázce eh, poplatků ESMY. 25 našeho rozpočtu tvoří poplatky e, za e, vlastně od podniků, e, které dozorujeme a legislativa nás Eh, nutí k tomu, abychom tyto poplatky eh, vlastně vypočítali na základě odhadu z kraje roku, eh, kdy máme prostě určité prognózy a vlastně se musíme na závěr roku zabývat tím, zda je tady velký rozdíl mezi tím naším původním odhadem a skutečnými náklady. V roce 2013 jsme zahájili projekt, který se plně rozvinul v roce 2014 2015. Náš nákladový systém je založen na aktivitě a v roce 2015 poprvé se můžeme vlastně, eh, jsme se mohli eh, zabývat eh, skutečnými čísly a došli jsme k závěru, to nás velice potěšilo, že ten rozdíl mezi odhadem a e, skutečností vybraných poplatků je pouze zhruba 1%. Takže e, se ukázalo, že si vedeme dobře a my budeme i nadále pokračovat v těchto kontrolách v závěru roku eh, a dávat je do souvislostí s prognozami z eh, počátku roku. Děkuji. Děkuji. Profesor Bruning z Agentury pro životní prostředí se chtěl také vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych pohovořit o otázce, která se eh, týká vedení. Eh, není to eh, proto, že máte dohodu, že jste se dostali tedy z problému. Máme několik různých vedení, která už 10 až 20 let fungují a která tam prostě mají nějaké problémy. Máme tam například s dánskou vládou e, určitý spor, pokud jde o e, práva našich zaměstnanců, jak by mohly fungovat v rámci dánského systému, jako je systém e, zdravotnický nebo sociálního zabezpečení, a, nebo jak si koupit třeba mobilní systém, aniž by bylo potřeba obcházet ten systém. Takže i když máte dohodu, tak to neznamená, že jste z problémů venku. Uh, Eh, pokud jde o otázku pana Vona a eh, o snižování počtu zaměstnanců, jakým způsobem jsme se s tím vypořádali, tak my jsme zatím ještě formálně nevyužili eh, nástroj na přebytky, abychom tady na to zareagovali. Využili jsme naše víceleté programy a další program, které jsme přizpůsobili plánům eh, v oblasti zaměstnanců, které jsme udělali na pět let, eh, jsme nad eh, tím pětiprocentním snížením počtu zaměstnanců a, a my jsme, ono se to týká parlamentů jednotlivých zemí a my jsme, my tady máme vlastně uh, Eh, takový systém pozorování A my jsme tu aktivitu zkrátka museli eh, přeručit, tento eh, mimořádný eh, program pozorování země. A pak jsme tam měli další aktivity, kde jsme si vypracovali strategické dokumenty, nebo dokument, který byl schválen naší správní radou, pokud jde o globální aktivity a panevropské aktivity. A zároveň je důležité uvědomit si, že některé klíčové aktivity, které řešíme, jako jsou klimatické změny a E, biodiverzita a tak dále jsou svou povahou globální, e, takže e, to musíme zohlednit a potřebujeme podporu evropských institucí, pokud jde o vytváření kapacit k systému monitorování a ověřování, kde my jsme vlastně Eh, vedoucí agenturou, tak tam jsme to museli zkrátka omezit, protože prostě na to nemáme zdroje. A pokud jde o komunikaci, tak tam jsme si vytvořili strategický dokument. Outsourcovali jsme eh, některé úkoly eh, a snížili jsme některé aktivity pro komunikaci a pokud jde o IKT, tak tam jsme nyní mnohem striktnější v tom, do jaké míry můžeme usnadnit využívání naší sítě, ehm, kdy my se snažíme, aby to sloužilo účelům naší práce, ale eh, chceme, aby se snažili jsme se tam omezit ty věci, eh, které se netýkají samotného jádra naší aktivity eh, a ono pravděpodobně dojde k dalším E, škrtům a zároveň ale rostou požadavky na naši agenturu v souvislosti s problematikou e, klimatu e, a zároveň různých energetických otázek a Paříž, eh, konferenci v Paříži všichni považovali za velmi eh, důležitou záležitost, ale my jsme opravdu eh, tady tlačeni ke zdi a je tady další velmi důležitá iniciativa, která se netýká pouze životního prostředí, bude mít velký dopad na evropskou ekonomiku v mnoha Eh, oblastech svého provádění a tam také roste počet úkolů, které musíme plnit a je ironií, že pokud jde o komunikaci, tak my se samozřejmě snažíme velmi komunikovat a museli jsme tady mnoho věcí omezit, ale jakmile toto uděláte, tak v tu chvíli eh, po vás požaduji, abyste komunikovali ještě více, protože eh, řešíme důležité věci. Takže tady opravdu musíme balancovat. A poslední věc, Tady spolupracujeme s 20 národními eh, eh, experty. My jsme to snížili z počtu 27 na 20 z rozpočtových důvodů a je jasné, že v členských státech eh, také čelí úsporným opatřením. Také tam dochází ke snižování počtu zaměstnanců v agenturách pro životní prostředí, takže je pro nás stále obtížnější, abychom získali spolupráci dobrého odborníka, protože ty národní agentury jsou také potlačené tlakem a nejsou ochotni nám půjčovat své experty. Takže my tady musíme už se spolupracovat s parlamentem, komisí, členskými státy a díky tomu se nám podařilo eh, vytvořit něco, co považujeme za dobrý eh, solidní podklad pro eh, tady naši práci, pro instituce ale jsme v podstatě už na hraně, na, na samotné mezi toho, co si můžeme dovolit, abychom ještě mohli plnit eh, hlavní náplň naší práce. A, a to je opravdu velmi důležité pro otázky životního prostředí, energetiky a dalších věcí, eh, které jsou i politicky velmi důležité v institucích. Děkuji. Děkuji vám. Nyní jsme se dostali pod časový tlak. Mám tady na seznamu ještě Eh, některé řečníky za frakce. Nejprve pan kolega Ali a prosím vás o stručnost, tak abychom to zvládli, protože jinak budeme mít velké spoždění. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji a také agenturám za uh, Eh, odpovědi, eh, které souvisejí s udělením absolutoria za rok 2014. Myslím si, že to je velmi souhrný, souborný úkol, který eh, všichni zúčastnění vzali vážně a zodpovědně. A musím říct, že jsem spokojen. Spokojen především se zavedením rozpočtování založeného na výkonu jsem spokojený také s implementací rozpočtu a e, s lepším povědomím o práci agentur mezi občany. Tady bych rád e, vyzvedl e, nebo hovořil tedy o agentuře pro IT, která Eh, byla v minulém eh, období eh, předmětem dalších přeskumů, ale teď se situace výrazně, výrazně zlepšila i pro tuto agenturu. Myslím, že zazněly velice zajímavé odpovědi a reakce a že je všem jasné, co je ještě třeba zlepšit. Jedno všeobecné hledisko přes to deklarované nové, ten deklarovaný nový přístup ohledně rozpočtování, nevidíme žádné výsledky eh, na papíře. Takže eh, mě by zajímalo, jak tento přístup eh, ovlivnil implementaci těch základních úkolů jednotlivých agentur. Pak je tady ještě otázka číslo 13 a odpověď na ní. Zajímalo by mě, jaká jsou stávající pravidla eh, ohledně takzvané cooling off period pro eh, agenturní zaměstnance a experty, tak aby vlastně nedocházelo ke konfliktu zájmů a aby bylo vše transparentní. To je otázka, která je samozřejmě spjata eh, s implementací článku 16 jednacího vnitřního služebního řádu, protože tady se e, tyto situace e, mohou, e, tyto situace mohou nastávat a já bych rád zástupce agentur se zeptal na názor a také na budoucnost pro uplatňování těchto ustanovení, především FRA, ISO a další. Co se týče konfliktu zájmu a transparentnosti, a ne, e, tak tady ještě další věc, nevydané prostředky e, evropských daňových poplatníků. E, jsou, je to otázka číslo 11 a odpověď na ní. ISO, EULISA a EA eh, hovoří o tom, že vlastně nebyly publikovány všechna, eh, nebyla publikována všechna prohlášení na webových stránkách a je to vlastně ponecháno na dobré vůli členů eh, vedení. A já bych rád věděl, co se skrývá za touto formulací a jak k tomu bylo přistupováno tímto způsobem. Takže Eh, jsou tady určitá opomenutí, určité nedostatky, ale není možné nevidět, že tady došlo k pozitivní změně tím správným směrem, což nepochybně může vést k lepšímu výkonu eh, práce těchto agentur a implementaci politik Evropské unie. Děkuji. Bart Stas gleich dazu nehmen. Děkuji. Bart Stas. Dank, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já sice nejsem stínový zpravodaj, eh, ten již bohužel musel odejít. Nicméně bych rád eh, přečetl jeho otázku směřovanou na Frontex a následně mám sám ještě jednu otázku. Pane Brojnings, chtěl bych vám velmi poděkovat. Protože tady skutečně e, přednesl to, čemu se ve francouzštině říká paralelvre. On tedy velmi srozumitelně hovořil o tom, jak to vypadá s úsporami v agentuře. Formuloval to velmi dobře je Vlám podobně jako on, protože se, proto se mu tedy velmi dobře rozuměl, ale to není ten vlastní důvod, proč se mu rozuměl. Rozuměl se mu proto, že eh, se tedy věnoval těm nej, nejdůležitějším problémům. To je eh, první věc. Druhá věc, eh, ta se týká agentury EFSA. Odpovědi zabrali 1100 stran. To je příliš rozsáhlý dokument, který zkrátka nemůžeme přečíst, ale já jsem si vybral EFSA, protože je to téma, které eh, se nás týká. Eh, přečetl jsem si to velmi pečlivě a rád bych na adresu této agentury řekl, že musí svoji práci vylepšit. Eh, stránka 208. Tady je odpověď na otázku 8 lomeno 2 a v této odpovědi je formulován text, který jste v podstatě skopírovali z odpovědi na stránce 270 eh, Evropské agentury pro léčiva. To je jenom skopírováno, copy-paste. Eh, je to úplně stejné znění, není tam nic jiného. Eh, Bohu to nyní přečíst anglicky. Et cetera. En dat heeft mijn aandacht getrokken, dus ik ben gaan kijken naar het Europees. Já jsem se nad tím velmi zarazil, velmi mě to překvapilo. Srovnal jsem texty pro agenturu pro léčiva a vaší agentury a musím říct, že ten text je naprosto stejný. To znamená, že tady bychom měli pokračovat pečlivěji, měli bychom pracovat s, velkou, s větší pečlivostí a neměli bychom pouze kopírovat. A kromě toho bych chtěl položit následující otázku. Ve zprávě účetního dvora na roku 2014 eh, stojí následující věc. Neustále rostoucí eh, výdaje eh, a dotace musí být prověřeny. A to samozřejmě vede k otázce, jestli není potřeba zvolit nějakou metodu, která by byla efektivnější. My už jsme po celá léta říkali, že komplexita těch správních výdajů vede k tomu, že účetní dvůr není schopen posoudit správnost a e, legálnost e, operací. A nyní otázka Frontexu. V roce 2015 se objevilo mnoho nových akcí, které musel Frontex eh, realizovat. Jsou tu nové úkoly, které musí Frontex plnit a já se vás tedy v této souvislosti ptám, jestli Frontex bude muset přepracovat své mechanismy eh, v souladu s podmínkami a požadavkami účetního dvora. Já bych tady ráda do toho zahrnula i pana kolegu Šmita, eh, nebo paní kolegyně Šmit, prosím. Ano, děkuji. Z těch odpovědí na otázky jsem vyvodila následující věc. Konkrétně mluvím o agentuře pro e, základní práva, protože sídlí v mé zemi. Bylo řečeno, že z hlediska personálu a rozpočtu je všechno v pořádku, nicméně já jsem obdržela jiné informace, které se objevily i v rakouském tisku a šlo o to, že zaměstnancům, se zaměstnanci ne, se nezachází řádným způsobem, že dokonce vznikly procesy, které agentura prohrála, že uh, se musí platit peníze až do výše 200 tisíc euro. Ráda bych věděla, jestli tedy tato čísla jsou správná, jestli to můžete ověřit a potvrdit, co tedy děláte pro to, aby se to napravilo, protože tady hovoříme o daní, daňových prostředcích, o penězích daňových poplatníků. Jak tedy agentura vysvětluje to, že tady e, jsou neustále výhrady týkající se toho, že se svými zaměstnanci ne, nejedná e, řádným způsobem. Já sama jsem také chtěla položit jednu otázku. Mám otázku na síť agentur. Pokud jsem správně počítala, tak zahrnujete všechny agentury i ty, o které se nech, eh, nestaráme my, to znamená agentury v oblasti eh, zahraniční bezpečnostní politiky a také OHIM. OHIM má eh, nějaký úkol. Já jsem na začátku úplně nepochopila, jaký ten úkol je, úkol OHIMu. V každém případě OHIM je nejzámožnější ze všech agentur a já si nejsem jistá, jestli eh, by se některá z vašich agentur mohla od OHIMu něco naučit. To znamená, že já k této otázce eh, po, přistupuju poměrně kriticky. Já si myslím, že oni samozřejmě nemohou za to, že mají tolik peněz, ale kladu si otázku, co ta agentura OHIM skutečně dělá, jaké příklady od něj můžeme očekávat. Kromě toho bych ráda požádala účetní dvůr, jestli by nám nemohl poskytl, poskytnout přehled o těch dosavadních auditech, které jsou eh, velmi rozsáhlé. Eh, co všechno eh, to účetní dvůr stálo? Já bych nerada, aby tady vznikl dojem, že dosavadní audity, které prováděl účetní dvůr, byly zadarmo, že to nic nestálo. Musíme to vždycky s, někým, s něčím srovnávat. Ale tím jsme už dospěli na konec e, otázek a nyní tady hned dostanou e, slovo agentury a prosím tady, abyste odpověděli na konkrétní otázky, které tady položili kolegyně a kolegové. Děkuji. Tak nejprve bych rád vyjasnil úlohu OHIMu. Eh, tak eh, OHIM je součástí sítě eh, dobrovolně. Jeden z nás se prostě rozhodl, že bude v tomto směru dobrovolníkem a máme takovou trojku. Další koordinace bude na bedrech OHIMu. Můžeme se samozřejmě podělit o nejlepší dobré postupy, o zkušenosti a tak dále. Ne snad o zdroje, ale prostě OHIM je součást sítě a E, e, a bude, bude prostě, je součástí trojky a bude koordinátorem. A teď, pokud můžu ještě odpovědět na některé ty horizontální otázky, e, takže já musím říct, že tady máme ty výroční zprávy o činnosti, které jsou projednávány i příslušnými výbory Tady prostě všechny tyto dokumenty jsou eh, s výkonnostními eh, ukazateli. My máme například poskytovat údaje a eh, fakta pro ty, kteří tvoří politická rozhodnutí a také v tomto směru jsme aktivní, takže tyto věci se realizují. Ohledně toho, čemu se říká cooling off period. Nevím, jestli jsem to úplně dobře pochopil. Každopádně eh, postupujeme podle eh, principů politiky, eh, která dbá na zamezení konfliktu zájmu, střetu zájmu a a máme prostě stejná pravidla, která se týkají dalších zaměstnanců jinde a to, že nejsou životopisy zveřejňovány na webových stránkách, my nemáme prostě e, žádnou sílu, abychom tlačili na ty, kteří jsou jmenováni svými národními státy, aby něco takového e, učinili. Můžeme je o to požádat, ale nemáme žádný právní nástroj, který e, by, kterým bychom mohli na ně působit. Prostě e, my e, je bereme jako součást svého vedení. Nejsem si jist, e, zda to, co řekl další poslanec, je opravdu možno tak brát my, jako chyba. Je to možno vnímat jako chybu. Je ten dokument obsáhlý, ano, ale chtěli jsme odpovědět na všechny ty podrobné dotazy, které jste položili a v některých případech prostě Eh, jsme se možná eh, pomílili a někde se ty odpovědi překrývají. Eh, pokud k něčemu takovému došlo, tak se za to musím omluvit a možná, že by bylo do budoucna velmi nápomocné, kdyby byly ty otázky cílenější a pak bychom možná nemuseli poskytovat ten velký objem informací, který tady vznikl a který zase třeba až tak nepotřebujete. Děkuji. Teď si uděláme tady jedno kolečko. Máme tady Frontex, ESO, EU, ELISA, Agentura pro lidská práva a někteří další chtějí promluvit, takže si uděláme takové kolečko, ale prosím, mm, buďte struční. Agentura pro lidská práva. Děkuji. Pokud jde o otázky poslance, nebo paní poslankyně, eh, pokud jde o otázku cooling off, Máme politiky, které se eh, dotýkají eh, zaměstnanců a střetu zájmu. Přijali jsme je v roce 2014 a máme tady také pravidla pro správ, správní radu pro rok 2013 a 2014. A my samozřejmě eh, tady chceme sdělit panu poslanci, že tyto politiky máme. Eh, omlouvám se za to, že jsme to nedali eh, k té otázce číslo 30. Pokud jde o paní poslankyně Schmidt, ty soudní případy, ty spory, já je proberu postupně, jeden za druhým. Uh, v roce 2015 jsme měli případ, eh, kdy jeden neúspěšný kandidát se obrátil na soud a to vyhrála naše agentura, tento spor a někdo se odvolal. A, nebo tedy ten dotčený zaměstnanec, nebo tedy, pardon, uchazeč se odvolal a pak jsme tam měli další případ, který jsme vyhráli v první instanci a poté Eh, Vyšší soud rozhodl, že je potřeba ten případ znovu posoudit. Eh, je tady eh, článek 266 smlouvy, kterého se držíme. A další pravidla, chtěl bych vás ujistit, že v tom prvním případě ten případ opravdu vyhrála agentura. Pak tam byl další neúspěšný kandidát, který se obrátil na soud minulý rok a soud um, v tomto případě eh, dal zapravdu agentuře a to je opět odvolání. A potom další případ, který eh, se řeší v tisku, kde před dvěmi nebo třemi lety eh, jeden zaměstnanec si stěžoval kvůli rasismu a tady bylo externí vyšetřování externí vyšetřovatel eh, to celé tady vyšetřoval a jak vidíte v rozhodnutí soudu z 8.10.2015 2015 eh, uvádí se, eh, že externí vyšetřovatel dospěl k závěru, že ta obvinění se nezakládala na pravdě. ale měli jsme tam eh, také jeden případ, eh, nebo tento případ, kdy právo na vysl, eh, vysl, vyslyšení nebylo respektováno a to se právě v tuto chvíli řeší, ale my vám to můžeme samozřejmě vysvětlit ještě více, můžete nás navštívit ve Vídni a tam dostanete další informace. Já doufám, že toto vysvětlení je pro vás dostačující. Vielen Dank, darf ich weitermachen mit... Děkuji. není tady Frontex, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě otázky byly směřovány přímo na Frontex. Jednak je to tedy ta lhůta cooling off po opuštění úřadu. My eh, tady máme pravidla pro vyslané národní experty. Tady ta, to období podle stávajících pravidel činí 6 let. Další otázka se týkala Eh, relevantnosti eh, grantu co by finančního nástroje, rád bych řekl, že Frontex souhlasí s tím, že granty pravděpodobně nejsou tím nejvhodnějším a nejsnadnějším finančním nástrojem. Nicméně musíme je používat, protože to odpovídá nařízení. Na stole je tedy návrh nařízení, který předkládá komise a v souvislosti s tím se nepochybně v parlamentu eh, v příštích měsících bude o této záležitosti diskutovat. To znamená, že do budoucna o eh, tom nepochybně ještě uslyšíme. Pokud jde o stávající praxi, tak my jsme se snažili eh, snížit zátěž, pracovní vytížení, eh, protože je velmi obtížné eh, takto postupovat a granty získat. My tedy máme smluvní vztahy se členskými státy, protože využíváme tedy služeb členských států při kontrole ostraze hranit hranic, tady, tady využíváme služeb členských států. Za tímto účelem jsme zavedli něco jako jednotkové náklady nebo paušální částky. Snažili jsme se tedy vyhnout tomu, abychom tady měli velmi rozsáhlé složky, eh, které by se zabývaly právě náhradou a vyučtováním těchto nákladů. Správní rada Frontextu přijala to, že desetiprocentní hodnota eh, těchto grantů je, se v tuto chvíli zpracovává právě na základě těch jednotkových nákladů. To tedy znamená, že tu máme žádosti o proplacení, eh, které dosahují 90 hodnoty, ale takto to tedy správní rada zatím schválila. Kromě toho bych rád řekl, že jsme zavedli politiku eh, kontrol ex ante ex a ex post. Pokud jde o kontroly ex post, tak v tuto chvíli kontrolujeme buď 10 hodnoty grantů, anebo 10 počtu eh, grantů, které jsou členským státům poskytovány. poskytovány. To znamená, že eh, zhruba za to, to je tedy současný stav agentuře Frontex. Pokud je o to, na co jste se ptali, děkuji. Kdo bude mít slovo jako další, prosím. Já si myslím, že na ESMu už tady nebyla položena nebo vznesena žádná konkrétní otázka. Eh, pokud ano, tak na ní odpovím. Eh, opravte mě, pokud se mýlím. Euliza, prosím. Nebo někdo jiný? Kdo se chce chopit slova? Omlouvám se, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna otázka se týkala EULIZA, e, týkala se transparentnosti. Rád bych řekl, že na webové stránce agentury je jsou zveřejněny životopisy ředitelů a členů správní rady a jejich prohlášení, včetně prohlášení ředitele a předsedy eh, správní rady, pokud jde o konflikt zájmu, že tady nejsou ve střetu zájmu. Pokud jde o individuální eh, životopisy eh, členů správní rady, tak já tedy souhlasím s kolegou z Eurofondu, že nyní tedy vytváří nařízení právní základ Eh, tak aby agentura mm, toto mohla činit bez souhlasu individuálních členů správní rady. To znamená, že v tuto chvíli tady budeme mít mechanismus, který to umožní. Já si myslím, že tedy agentura učinila všechno, co bylo v jejich silách, tak aby eh, jejich správní, orga, jejich správní orgány byly co možná nejtransparentnější. Děkuji. Další kolega, prosím. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat následující věc. Kdo musí iniciovat změnu pravidel? Protože my nemůžeme přijmout odpověď, že tady prostě neexistuje mechanismus, jak vyplnit a předložit to prohlášení o zájmech. My všichni předkládáme prohlášení o zájmech, takže já se ptám komise, nebo já nevím, kdo může být ten odpovědný, který může iniciovat změnu pravidel. Předsedkyně, já si myslím, že komise si to poznamenává a i na tohle e, odpoví písemně. Další je EASO. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud jsme dobře pochopili, tak eh, EASO eh, byly položeny dvě otázky. Jedna se týká najímání pracovníků v roce 2012 a druhá otázka číslo 16, jestli se nemýlím, ohledně zajišťování účasti občanské společnosti na práci EASO. Takže k té první Eh, mohu ujistit, eh, že celý výbor, že eh, situace obdobná jako situace, kterou zmínil účetní dvůr, již nenastala poslední tři roky a Eh, ve svém eh, šetření eh, soudní dvůr zjistil, že došlo k určitým přijímacím rozhovorům, které vlastně proběhly neúplně podle všech pravidel. Ovšem to se skutečně stalo naposled v roce 2012. Naše pravidla jsou teď aktualizovaná, pevně stanovená a pak tady byl ještě další e, aspekt, další e, připomínka ze strany soudního dvora ohledně e, výběru a kritérií a nevyváženosti mezi těmito dvěma aspekty. To je také něco, k čemu došlo naposled v roce 2012 a mohu vás všechny ujistit, že naše postupy a veškerá pravidla, která dodržujeme, jsou teď pevně stanovená a že se nic podobného již již neopakovalo. A ohledně druhé otázky účasti občanské společnosti, naše nařízení eh, nám ukládá, abychom každý rok zorganizovali konsultativní fórum s občanskou společností. My tak činíme, připravujeme ho velmi, velmi podrobně. Eh, většinou se eh, to odehrává těsně předtím, než předkládáme plán práce na budoucí rok, abychom tam mohli začlenit všechny ty připomínky organizací občanské společnosti. Kromě toho eh, jsme ještě vytvořili takové tři poradenské eh, pracovní skupiny kolem eh, různých konkrétních témat a máme v průměru takových 70 účastníků v každé z těchto poradních skupin, které Eh, přispívají svou prací také k tomu jedno, eh, výročnímu fóru které se koná v konci roku. A pak e, vlastně také e, předkládáme naší zprávu k činnosti za předchozí rok zde v Bruselu. Vyzýváme občanskou společnost, aby ho s námi prodiskutovala. E, tam většinou bývá jak takových 100 organizací. Organizovali jsme to loni i letos a ty diskuze jsou skutečně nesmírně, nesmírně živé a bohaté, jak si dovedete představit Eh, k tématu azylu a migrace. Takže tolik asi k eh, napojení eh, občanské společnosti do práce EASO. V roce 2016, kromě toho jednoho konzultativního fóra, chceme zorganizovat čtyři, to znamená jednou za čtvrt roku. Pravděpodobně již teď na jaře se bude konat první takovéto fórum, na které budou pozvány různé organizace z občanského sektoru. Eh, mohu tedy ujistit EASO, že eh, skutečně eh, se eh, snažíme spolupracovat s občanskou společností, zajímá nás její názor, snažíme se zapracovávat připomínky jejich zástupců do naší práce. Ano, mám na seznamu ještě dvě agentury, nejprve OHIM, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, my tady budeme ta agentura, která převezme koordinaci. Myslím, že to zaznělo v úvodní poznámce. Ale kromě toho jste nás zmínila jako příklad eh, združování zdrojů a sdílených služeb. Eh, naše povaha naše prá, naší práce, to znamená duševní vlastnictví, znamená, že musíme jednat s dalšími agenturami, s dalšími zúčastněnými stranami. Například jsme tedy eh, založili observatoř pro porušování duševních práv, práv duševního vlastnictví. My se snažíme, aby ten systém byl co možná nejefektivnější. To znamená, že máme memoranda o porozumění s několika generálními ředitelstvími komise a také tedy samozřejmě s partnerským eh, GD pro růst. Máme také dohodu eh, s generálním ředitelstvím pro eh, daně a další dohoda je s generálním ředitelstvím pro rozvoj DEVKO, protože jsme správní agenturou pro implementaci cel, celé řady evropských projektů ve třetích zemí. Jako příklad bych rád uvedl Eh, IPK programy s Ruskem, Indií, Čínou a eh, další projekty v jihovýchodní Asii. Nedávno jsme podepsali dohodu s Europolem. Europolem. Měli bychom tedy zintenzivnit práci obou agentur, pokud jde o porušování práv duševního vlastnictví online. To jsou tedy příklady spolupráce, kterou rozvíjíme. A konečně poslední eh, poznámka. Eh, možná, že tady vznikl dojem, že agentura má eh, půl milionu euro přebytek ve svých účtech. Eh, možná, eh, že vás překvapí, když řeknu, že tomu tak není. My máme hotovostní prostředky, to jsou poplatky, které jsou eh, nám placeny za práci, kterou musíme odvést žádosti o ochranné známky. Tady za to se platí tedy předem za to se platí předem, proto tedy máme e, některé hotovostní prostředky určené na práci, kterou e, musíme teprve odvést. E, agentura se plně financuje sama a musí se spolehnout na svoje, svoje vlastní prostředky. 200 milionů je tedy stanoveno eh, v nařízení, které právě bylo změněno a eh, má to tedy představovat určitou rezervu na horší časy a ten skutečný přebytek v tuto chvíli eh, představuje zhruba 180 milionů a v, podle našich předpokladů by se to během příštích pěti let mělo snížit na 10 nebo 20 milionů. Proč tomu tak je? Právě jsme změnili naše základní nařízení a jedno z rozhodnutí, které padlo, které učinili tři instituce, spočívalo v tom, že se sníží úroveň poplatků, které jsou tedy eh, požadovány o 20 eh, 20%, to znamená, že počítáme s tím, že naše příjmy se v příštích letech sníží o 20%. A tomu tedy budeme muset přizpůsobit i naše výdaje, tak abychom dosáhli vyváženého rozpočtu, aby tedy, a to znamená, že v příštích letech už eh, přebytek mít nebudeme. Děkuji. Ja, das war doch jetzt to bylo užitečné, že jste se eh, vyjádřili, protože vy jste jedna z mála agentur, nebo v podstatě jediná agentura, která k nám přichází dobrovolně, protože nepodléhá povinnosti absolutoria. Slovo má EASA jako poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Několik slov eh, z naší strany o dohodě o sídla. My máme sídlo v Kolíně v Německu už 12 let a tuto věc jsme předložili německé vládě několikrát, ovšem neúspěšně, alespoň zatím. E, reakce byla vždy v souladu s protokolem a bylo nám řečeno, že protokol byl dostatečně naplněn. A my si myslíme, že je opravdu naléhavé, aby se to konečně někam dotáhlo, aby se začalo vyjednávat e, s ohledem na úkoly, které vykonáváme, účastníme se Eh, vyšetřování všude po eh, světě, poskytujeme bezpečnostní informace v konfliktních zónách a my jsme opravdu velmi exponovaní, stále exponovanější a je potřeba, abychom tady navázali eh, nezbytné tady vztahy s policejními orgány v Německu a tak dále. Máme také mnoho návštěvníků, takže i naši zaměstnanci jsou velmi vytížení a my bychom velmi podpořili, eh, uvítali jakoukoliv podporu, kterou by tento výbor mohl poskytnout. Děkuji. Eh, paní předsedkyně musela odejít a já tady eh, budu zatím předsedat do konce zasedání. Možná, že bychom se teď mohli dostat k závěru, e, i když možná bych tady mohl dát slovo na Eurofondu. Děkuji. Děkuji. Pokud e, bych ještě mohl, tak bych reagoval na otázku ohledně prosazování e, toho podání Eh, prohlášení o eh, konfliktu zájmu. Eh, já si myslím, že až bude aktualizovaná podoba nařízení, tak se to tam objeví. My jsme příslušné DG v tomto směru již informovali. Pro většinu z nás to v praxi žádný problém není. A obecněji závěrem bych si dovolil jenom poděkovat za veškerou vaši podporu. Doufám, že informace, které jsme poskytli v písemné podobě a ty, které jste dnes slyšeli z našich úst, zde eh, vás eh, uspokojit. Pokud byste potřebovali ještě něco dalšího vědět, tak eh, vůbec neváhejte a Eh, musím předeslat, eh, že my nevytvoří, nevytváříme ty agentury, vznikly z popudu eh, Komise Unie a máme svou práci, kterou se snažíme dělat co nejefektivněji. Cestovní mapa je užitečná, abychom ty věci ještě více sladili a přijde chvíle, kdy pravděpodobně budeme muset zhodnotit, zdali ta, co tvoří cestovní mapu, je něco, co musí zůstat, jak je, či zdali si to zaslouží určité úpravy. Pak je tady otázka rozpočtu na příští roky a je třeba, aby Evropský parlament myslel na to, aby se sladili, eh, sladila očekávání a požadavky na agentury s těmi zdroji. To musí být v jakémsi souladu. Vy máte specializované výbory, eh, každopádně počítejte s naší podporou. I my eh, budeme dělat maximum pro to, abychom podpořili práci parlamentu, tohoto výboru a všech dalších výborů. Předsedající, děkuji. A teď ještě dám slovo účetnímu dvoru, aby se také mohli vyslovit závěrem. Děkuji, pane Vone, a já bych chtěl poděkovat jak vám, tak jednotlivým poslankyním a poslancům Evropského parlamentu a paní a panu eh, předsedovi E, sítě agentur za připomínky, e, odpovědi a poznámky. Chtěl bych e, vlastně sdělit takové tři věci a reagovat možná i na něco z toho, co zaznělo z úst poslankyň a poslanců. Za prvé, co se týče těch eh, převedených eh, prostředků, takzvaných carryovers, vy jste o tom hovořil, pane Vogene, a paní Ajala rovněž eh, i řada dalších. Jistě je tady určité napětí, mezi víceletým finančním rozpočtováním a e, ročním rozpočtováním. E, ale pak je tady ještě další otázka. Eh, a to je skutečnost, že celá řada programů, eh, které realizujeme či které zkoumáme, jsou víceletými programy, které jdou nad rámec konkrétního roku. A pak eh, jsou tady zase programy, které jsou přitom součástí ročních rozpočtů. Takže je třeba očekávat, že takovýto typ E, určitého napětí či překrývání e, je něčím, co je třeba řešit e, v rámci spravování rozpočtu tím, že prostě budou převedeny určité závazky i platby do příštího roku. Já jsem tady zaznamenal especially on the issue of unplanned Eh, žádost, aby se účetní dvůr zabýval více eh, tímto aspektem a eh, my se tomu budeme nepochybně věnovat s kolegy a poskytneme E, výboru příslušné požadované informace. A pak ještě k otázkám, e, které zmínil pan poslanec Zdechovský ohledně e, té vlastně té, té, té, maté, té hlavní matérie. tady musím říct, že my budeme každopádně Eh, v naší eh, práci eh, auditu za rok 2015 na tyto věci dbát, ale už teď mohu potvrdit to, co řekli ředitelé pan Ken a pan Garkov v tom smyslu, že v případě emphasis of matter u EIT jsme již dostali údaje eh, ohledně Climate Kick, Energy a Digital a zdá se, že tyto údaje jsou pod eh, tou eh, úrovní, pod tím stropem, který byl definován. Co se týče EU Lisa eh, a zase otázku, eh, otázky Emphasis of Matter, souhlasíme s panem Garkovem, že to se prostě znovu neobjeví eh, v našich zprávách, protože každopádně hodnota těchto nehmotných aktiv spadne pod tu, e, pod ten e, definovaný e, strop a nebude tedy vykazatelná v našich zprávách. A poslední bod se týká otázka vnějších nezávislých auditorů, které teď předepisuje finanční nařízení. Samozřejmě můžeme se pustit do diskuze a vyměnit si názory na to, zdali tady dochází k Eh, zefektivnění procesu, s nižším nákladům a tak dále. Ale co se účetního dvora týče, tak my můžeme mít pouze jedno stanovisko. My musíme jít tím směrem a půjdeme tím směrem, eh, který stanoví finanční nařízení. V tuto chvíli finanční nařízení stanovuje, aby se eh, prováděly eh, pro účely konsolidovaných účtů komise eh, audity soukromými subjekty. Takto hovoří finanční nařízení v souvislosti s agenturami. Otázkou je, jak tedy pro rok 2016, jak to bude po roce 2016. Každopádně v roce 2016 to bude takto pro agentury pokud finanční nařízení eh, stanoví jiné eh, směrování, tak my ho samozřejmě opět budeme plně respektovat. Eh, předsedající, děkuji účetnímu dvoru za tento příspěvek. Děkuji za to, že také budete ještě reagovat na některé ty připomínky, které tady učinili jak poslanci, tak zástupci agentury a chci také agentur a chci chci také poděkovat všem za účast, za velké eh, užitečné eh, dopoledne. Bylo to nesmírně poučné. E, tato bohatá diskuze se nepochybně promítne do dalších zpráv. Celkově řečeno, myslím, že můžeme být spokojeni s tím, co účetní dvůr shledal e, v souvislosti s agenturami za, za to minulé období, e, že tady nejsou žádné, žádná kvalifikovaná stanoviska. Samozřejmě, že poslanci chtějí vždycky vědět, eh, vidět eh, větší a větší zlepšení, ale k určitým zlepšením tady eh, došlo a dochází. Já teď budu finalizovat zprávu a předložím ji výboru v únoru, ale předtím ještě budu tyto věci diskutovat se stínovými zpravodaji, abych si také vyslechl jejich připomínky. Ještě jim chci také poděkovat. Takže to eh, je závěr tohoto bodu a dalším bodem Eh, na pořadu jednání je bod 6. Je to udělení absolutoria za rok 2014 společným podnikům. Máme tady zpravodaje pana Marinesku. Eh, možná, že nejprve bych mohl požádat eh, člena Evropského účetního dvora, který je zodpovědný za společné podniky, pan Gali. Je zde? Uděláme na minutu přestávku, tak aby ti, kteří chtějí odejít, mohli odejít. Uh, Kolegové, prosím, odejděte co možná nejrychleji, tak abychom za- mohli zahájit další bod. Okay, there's a bit of silence there, so we'll take that. Sál se stišil, to znamená, že toho využijeme a předáme slovo panu Galovi, uh, aby zahájil další bod máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nyní se tedy začínáme věnovat společným podnikům. Jménem svých kolegů bych rád řekl, že osm společných výzkumných evropských podniků jsou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, na kterém se podílí komise, akademická sféra, v některých eh, případech i členské státy. Vedle různých příspěvků eh, prostřednictvím komise k ním přispívají i další veřejné orgány, přispívají tedy k financování činnosti společných podniků. Domníváme se, že společné podniky jsou viditelné a že hrají eh, velmi důležitou roli v při rozvoji nejmodernějších technologií, ať už je to například eh, nanoelektronika, čistší doprava, eh, společně s konceptem Single European Sky, tedy jednotné evropské nebe, počítačové systémy, fúze, Znamená to, že je to velmi podstatný příspěvek v oblasti, které, které nejsou pouze důležité pro evropské občany, ale jsou důležité taky pro inovaci a výzkum. Jsou v podstatě motorem, pohonem rozvoje. Společné podniky měly v roce 2014 1,2, rozpočet 1,9 miliard eh, euro. V roce 2014 eh, se tedy celková částka hotovostních příspěvků komise společným podnikům eh, pohybovala kolem 1,2 eh, miliard euro. V roce 2013 to bylo o něco víc, 600 milionů euro. V roce 2014 jsme tedy poprvé začali aplikovat finanční nařízení a e, roční Závěrka podniku Cezar a Fusion for Energy tedy byly prověřeny externími auditory. To je záležitost, o které již jsme e, e, diskutovali dříve, když jsme se zabývali agenturami. Pokud jde o řádnost a legálnost operací, tak jsme vzali v potaz práci tohoto soukromého auditora a kroky, které tedy přijali společné, které tedy byly přijaty eh, v souvislosti s financováním společných podniků. Dospěli jsme k závěru, že je tady dostatečná jistota, aby Evropský účetní dvůr mohl eh, vycházet ze spolehlivosti operací. Všechny společné podniky v roce 2014 eh, nechaly svoje operace a účty prověřit nezávislým auditorem. Výroční zprávy účetního dvora týkající se společných podniků, včetně souhrné zprávy, jsou eh, součástí prosincového vydání eh, úředního věstníku Unie. Pokud jde o naše názory a výroky o spolehlivosti účtů můžeme eh, tedy vynést čistý výrok ke všem eh, společným podnikům. Pokud jde o názor účetního dvora na eh, správnost operací, tak jsme u pěti společných podniků vynesli čistý výrok. V případě těchto společných společných podniků jsme tady kvalifikovali náš výrok v tom smyslu, že tady potřebujeme uh, ujištění z uh, auditu uh, externího auditu. Pokud jde o Artemis a Enea, tak ex post audit projektu byl tedy delegován orgánům pro národní financování, to znamená orgánům, které zodpovídají za audit a eh, v tuto chvíli to zůstává na úrovni společných podniků. To tedy vedlo k tomu, že v případě těchto společných podniků byla ta celá, celá záležitost komplikovanější než u jiných Eh, společných podniků. My jsme se tedy snažili dosáhnout harmonizované eh, metodologie auditu, tak aby to tedy bylo harmonizováno s národními orgány a kromě toho jsme tedy prováděli dohledové eh, úkoly u celé řady případů. Výsledkem u těchto dvou společných podniků bylo to, že se vždycky snažili o co možná největší kvalitu auditu ex post, jak tedy Eh, jsme konstatovali při jiných příležitostech, eh, komplexita eh, těch intervencí vždycky vede k tomu, že je tu i větší riziko určitých pochybností. Pokud jde o roku 2014, tak my jsme tři z těch národních orgánů navštívili a snažili jsme se zhodnotit kvalitu auditu ex post. Ta práce, kterou jsme provedli, nás ujistila, že na základě těchto auditů společné podniky Eh, mohou tedy vykazovat eh, míru chybovosti, která je samozřejmě eh, klíčovým faktorem pro posouzení legálnosti a správnosti operací. V červnu roku 2014 ENA a Artemis byly spojeny a vytvořily tedy společný podnik Excel. Excel ve svém zakládajícím nařízení počítá s tím, že sám te, tento podnik tedy bude provádět ex post audit u svých projektů, že to tedy již nebudou národní orgány. Tak, jak je tomu u jiných společných eh, podniků, ať už je to eh, eh, Cezar, Free a tak dále. Nicméně podstatná část těch operací společného podniku Excel, to znamená toho nového společného podniku, eh, se tedy bude vztahovat k projektům, které ještě vznikly za Artemis a ENIAC. A proto tedy tyto operace budou i nadále předmětem režimu ex post auditu, eh, tak jak tomu bylo doposud. Výsledkem je tedy to, že výrok eh, k Excelu eh, není, ne, že ho tedy není možno chápat osamoceně, musíme tu situaci vidět v celkovém kontextu, musíme si uvědomit, že v tuto chvíli se nacházíme v přechodném období mezi tím původním a tím novým designem. Eh, obdobně jako minulý rok jsme eh, vydali eh, dvě prohlášení označující významnou skutečnost. Chtěli jsme upozornit na věc, která je důležitá, tak abychom mohli chápat výkazy. Emphasis of Matters se vztahuje k výkonnosti Fusions for Energy a upozorňuje na riziko velkých spoždění eh, eh, v plánu projektu. Tato spoždění by měla být interpretována s ohledem na komplexnost tohoto projektu a s přihlédnutím ke změnám v technických specifikacích a v rozsahu eh, projektu, eh, které byly vyžádány. Eh, společné podniky vylepší svůj systém pro monitorování nákladů a existují akční plány na úrovni organizace ITER a Fusion for Energy, které by měly řešit slabiny a e, budou tam další e, komentáře e, k Emphasis of Matters, aby se vylepšilo působení v mnoha oblastech, jako je implementace rozpočtu, monitoring, výkaznictví, výsledků projektu. Společné podniky také přijali a provádí akční plány v reakci na závěry, které vyplynuly ze druhého eh, přechodného hodnocení komise. Eh, účetní tvůr chce provést výkonnostní audit nad spojenými podniky v nejbližší budoucnosti a toto je také popsáno v našem ročním pracovním programu toho, na tento rok. Děkuji. Děkuji za eh, tento obsahdu obsáhlý úvod a my dáme také příležitost eh, společným podnikům, aby se vyjádřili a máme tady také výkonné ředitele pro IMI. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že eh, jste nás pozvali, abychom tady diskutovali o absolutoriu pro eh, finanční rok 2014. Eh, Jak víte, eh, je tady veřejně soukromé partnerství a, a my se snažíme řešit eh, velké výzvy a poskytovat pacientům inovativní řešení eh, včas a efektivně. Jsme si vyměnili podrobné informace s výborem v minulých eh, týdnech, pokud jde o absolutorium a já bych se zaměřil na tři témata, která jsou zajímavá pro velký počet z vás. To je zpráva účetního dvora, tam to bude velmi stručné, bude to pro rok 2014 a potom jsou tam výsledky některých našich projektů dopadů a relevantnost pro veřejné zdraví a potom um, přispění farmaceutického průmyslu a širší souvislosti. Eh, Evropský účetní dvůr vydal pozitivní zprávu ke spolehlivosti eh, výkazů a také pokud jde o legálnost a řádnost veškerých transakcí eh, účtů pro rok 2014. Toto stanovisko vychází z toho, že IMI se podařilo snížit chybovost, takže nyní se nachází pod eh, dvěmi procenty Prahu významnosti. To ukazuje, eh, že se tady uplatňuje vysoká míra kontrol a že ty systémy, které zavedl IMI, fungují dobře. Samozřejmě Samozřejmě, že je vždy prostor pro zlepšení, například v oblasti výkonu rozpočtu, ale jak eh, vysvětlujeme v našich písemných odpovědích, IMI reviduje své procesy a chce samozřejmě zohledňovat cíl optimálního výkonu rozpočtu. Chtěl bych zdůraznit některé výsledky projektu, protože eh, o to mě žádali někteří poslanci Evropského parlamentu. Chtěl bych eh, zdůraznit, že všechny výsledky našich programů jsou možné díky spolupráci mezi eh, vědci, univerzitami, velkými společnostmi, malými a středními podniky, skupinami pacientů pacientů a da, dalšími. Takže je to opravdu výsledek kolektivní snahy. První téma je antimakrobiální rezistence, která eh, způsobuje 25 tisíc úmrtí v Evropě a stojí ekonomiku 1,5 miliard eh, euro. Musíme milionů euro. Musíme velmi rychle zareagovat, protože eh, jinak různé rutinní operace eh, budou eh, velmi riskantními v budoucnosti. Máme tady program translokace, který tady řeší to, že mikroby se brání antibiotikům a že je potřeba vyvíjet nové možnosti Eh, tento program, který se zabývá touto problematikou, eh, má se eh, vlastně řeší v 549 nemocnicích v Evropě, v mnoha městech a, a různé studie, které využívají tuto jedinečnou síť, už se připravuje a na některých se již pracuje. A my se tady eh, snažíme spolupracovat celosvětově, tak abychom eh, tu rezistenci řešili eh, globálně, protože je to samozřejmě globální hrozba. Nebudu tady dále zabíhat do podrobností, pokud jde o všechny projekty, které máme. Máme velmi zajímavé výsledky také, pokud jde o autismus a Alzheimer, eh, ebola a další eh, tedy choroby, které samozřejmě velmi zasahují eh, veřejné zdraví. Dále bych chtěl pohovořit o o příspěvky v naturálích a musím říci, že IMI e e, nezískává e, žádné prostředky tímto kanálem, nejsme tedy příjemci, ale jsme vlastně určitými účastníky, protože jiní na, nám včas poskytují expertízy a tak dále. Deklarace o příspěvcích podniků jsou pečlivě zkoumány obdobně jako se to děje u příjemců. Děláme ex ante eh, kontroly a nezávislí eh, externí auditoři ověřují, že takové příspěvky eh, byly tedy takto poskytnuty a nakonec to vše ještě kontroluje účetní dvůr. Na konci prosince 2015 tyto příspěvky byly oceněny na 369 milionů eur a um, externí audit se 89% těchto příspěvků. My je máme vlastně rozdělené na, na společnosti a nákladové eh, kategorie. Je to v naší výroční zprávě i vlastně na našich webových stránkách. My jsme pionýrem eh, v mnoha eh, inovacích a um, a různé organizace jsou velmi Eh, ochotnými přispěvovateli do naší eh, práce. Eh, my se snažíme vybírat ty nejlepší myšlenky a projekty, které mohou co nejlépe přispět k našim celkovým cílům a přinést co největší hodnotu. I nadále chceme řídit naše finanční prostředky na základě pravidel zdravého finančního managementu a takto přistupujeme e, k všem účastníkům našich projektů. Chceme mít dostatečnou kontrolu, tento vyvážený přístup zajistí, že projekty IMI budou i nadále e, e, pospodávat skvělé výsledky pro naše občany a společnost jako takovou. Děkuji. Thank you. Yeah. Děkuji za tento příspěvek. Možná, že to bylo trošičku delší, než jsme očekávali, tak bych možná apeloval na kolegy, aby se drželi těch zhruba pěti minut a i z toho důvodu, že pak ještě budou patrně dotazy. Další příspěvek od výkonného ředitele společného podniku pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto možnost, za příležitost vyjasnit situaci e, v našem případě hovoříme o roku 2014, což vlastně byl den či rok sňatku. E, my jsme se proměnili v takzvaný Excelos, jak už jsem měl možnost vyjádřit od 1. Eh, ledna 2014 eh, jsem eh, byl pověřen vedením. Hlavní misí Eh, Excel Joint Undertaking je vytvořit eh, předpoklady, aby evropský průmysl eh, se mohl důstojně postavit mezinárodní konkurenci ze strany Tajvanu, Japonska, Číny, Spojených států v oblasti elektroniky. A tady je důležitá spolupráce. Já bych rád ilustroval některé aktivity, abyste viděli, co děláme. My nechceme, aby se naše auta zastavila na e, silnicích a nemohla jet dál. Potřebujeme bezpečné e, komunikace, bezpečný e, internet a 10 miliard eur stojí, aby se vytvořil nový maximálně efektivní čip, což je do, hodně i pro Evropu. Také eh, potřebujeme eh, testovat ty nové objevené technologie a eh, i prodej aut se musí tímto směrem vydat. Elektrické vozy musí být ještě efektivnější a levnější. Pak tady musí být takové zápalné systémy, které by více využívaly těch alternativních energetických zdrojů. A my máme eh, nějakých eh, přes 100 projektů, 3 eh, tisíce účastníků, vytváříme nové vzorce, nová schémata a to všechno e, znamená větší excelenci pro Evropu. Jsme tím správným flexibilním nástrojem. Hovoříme také o spolufinancování e, projektů s finančními prostředky Unie, členských států a e, hospodářských subjektů. Za každé euro z unijní pokladny máme 4,5 desetin eura z dalších finančních zdrojů, takže je tady velký pákový efekt a nebyl bych rád, Eh, aby eh, hodnost tohoto nástroje eh, byla předmětem nějakých disputací mezi těmi, kdo vykonávají a těmi, kdo kontrolují. Takže kvalifikované sdělení k těm třem otázkám je, jak Eh, vypočítávat eh, platby. Tyto platby eh, se odehrávají na základě certifikátů, které dostáváme od národních orgánů. Platíme nějakých 6%, je to stále fixní procento. Toto je specifický typ verifikace, který probíhá na základě národních pravidel, která se od sebe liší a samozřejmě jsou vypočítávána z odlišných základů a proto je těžké to nějak zprůměrovat. Nesnad, že by tady byl důkaz toho, že děláme něco špatně, ale je prostě obtížné tady jít stejnou cestou se stejnou meteorologií jako v jiných eh, případech. Eh, takže eh, nemám možnost tady spochybňovat udělení absolutoria. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby pro tyto tři účty jsme to udělení absolutoria absolutoria získali. Pokusíme se maximálně využívat eh, a pracovat s metodologií, kterou nám poskytl účetní dvůr a já doufám, že eh, ještě dřív, než bude eh, započato s s udělováním absolutoria za rok 2015 bude možno najít nějakou formu spolupráce a dohody. Děkuji a další je ještě společný podnik Fusion for Energy. Já se jmenuji Johannes Schwimmer, jsem eh, ředitelem F4E od počátku tohoto měsíce. Těším se, že eh, budu pokračovat v dobré práci eh, kolegy Pětra Balavaskyho, který pracoval jako ředitel F4E v loňském roce. My, při, my jsme vlastně Eh, přispěvateli 43 Eh, všech, eh, veškerého objemu energie. Chtěl bych nejprve eh, tady zdůraznit, jaké jsou výsledky naší práce a vyjádřit se k auditu za rok 2014. Každopádně vítáme kladný postoj. Potom bych řekl pár slov o situaci v roce 2015, časový harmonogram a rozpočet a pokud zbyde čas, tak uvedl, jaké máme plány do budoucna. Takže my jsme měli nekvalifikovaný pozitivní, eh, eh, pozitivní, eh, pozitivní stanovisko za rok 2014 a jsme za to vděční. A k, té, k tomu udělení absolutoria 2014, tak tady se jednalo o ještě doplněný projekt, protože samozřejmě rozpočet je velkým, velkým otazníkem. Dostalo, podařilo se nám uspět v roce 2015 2015. Za projekt ITRA jsme dokončili tu naší část a vyhnuli jsme se eh, tedy rizikům. Naše metodologie byla přivítána a eh, to vnitřním eh, auditním systém, oddělením komise a to se také objevilo v, v zprávě, kterou dostal i váš výbor v tomto měsíci. Chtěli bychom také říct, že e, míra implementace e, těch všech připomínek e, se výrazně zvýšila. Je to 93% za rok 2015, velké zvýšení od těch 66% v předchozím roce. A chci ještě říct, že náš projekt běžel na zhruba 50 té rychlosti, eh, tak jak byl stanoven v roce 2010, byl aktualizován v roce 2015. Na jaře 2015 eh, došlo k obměně vedení jak v ITA, tak v F, eh, ITER, tak F4E a teď jsou tady oddělené akční plány, aby se věci podařilo nastavit lépe. Takže je tady nový plán od listopadu 2015, který byl předložen Radě ITE, která ho brala jako velký pokrok. Bylo řečeno, že je tady eh, ovšem příliš mnoho eh, že, že tady prostě je příliš velké očekávání z, ohledně rozpočtu a proto bylo rozhodnuto, že tady vzniknou určité milníky, tak aby bylo možno monitorovat postup, pokrok v roce 2016, 2017 a vytvořit eh, také expertní eh, eh, analýzu, nezávislou expertní analýzu Každopádně Fusion for Energy na tom pracuje a my doufáme, že někdy uprostřed letošního roku bychom mohli dostat konečné e, odsouhlas, že to je tedy stručný přehled situace Jedná se o rozpočet 6,6 miliard eur od roku 2010-2015. My se snažíme toto dodržet za všech podmínek, takže všechno maximálně kontrolujeme ze strany vedení tak, abychom mohli opravdu zaručit, že nepřekročíme rozpočet. Na, za rok 2020 je stávající odhad zhruba dvě miliardy navíc, které budou zapotřebí, aby se dokončil eh, celý projekt, což je založeno na eh, stávajících parametrech a stávajících plánech. Eh, pak jsou tady ještě další náklady, protože došlo ke změnám eh, v oblasti designu a také ten eh, regulační rámec bezpečnostní se po Fukushimě výrazně změnil. Takže prognoza bude přesnější až budeme mít větší představu o definitivních zdrojích. Od té doby, co jsem eh, převzal odpovědnost v letošním měsíci, v tomto měsíci, tak jsme eh, vytvořili ještě seminář o nákladech, eh, o stavebních nákladech, začali jsme další projekt, který se jmenuje Straight Road to First Plasma a chceme každopádně rozpočet dodržet. Ještě chystáme další změny v programech a zvyšování výkonnosti v F4. E. Snažíme se tedy zdrž, snižovat náklady, e, rušit aktivity, které nejsou e, s tím naším klíčovým úkolem spojené. Chci poděkovat výboru za to, že podporuje jeden z největších vědeckých eh, projektech, které zažíváme. Jde o to udržet eh, takovou eh, energetiku, která by byla udržitelná, bezpečná a čistá pro děti a děti našich dětí. Děkuji. A nyní tedy dostane slovo pan zpravodaj, pan Marinesku. Já bych chtěl co možná nejsrdečněji poděkovat účetnímu dvoru a mám několik komentářů. Ty komentáře se opírají také o prohlášení předsedy účetního dvora z podzima loňského roku. On totiž okomentoval zprávy účetního dvora obecně. Mám tedy jednu poznámku k obsahu. Pokud se podíváte na zprávy z minulých let, tak zjistíte, že z 80 nebo možná 85 jsou v podstatě shodné. To platí pro roky 2015, 14, 13, 12. Bylo by dobré, kdybyste v příštích letech byli mnohem konkrétnější a kdybyste se soustředili pouze na ten dotyčný konkrétní rok. A nyní ještě jedna věc k těm výsledkům. Já bych byl velmi rád, kdybych si mohl konkrétně něco přečíst o konkrétních výsledcích těch projektů. Já bych byl velmi rád, kdyby se tedy hovořilo i o efektu výkonu těch projektů nebo toho, o tom, čeho se díky eh, těmto projektům dosáhlo jakých inovací bylo dosaženo, protože to je v posledku smysl těch společných podniků. To znamená, že bych byl velmi rád, kdyby se mi dostalo konkrétních zpráv, rád bych věděl, s čím to bylo spole, spojeno, eh, co se například zaplatilo v podniku Fusion for Energy nebo ve společném podniku Excel. Eh, byl bych velmi rád, kdybych dostal konkrétní seznam toho, jaké platby tady proběhly. Rád bych si to potom srovnal a kromě toho bych byl velmi rád, kdybychom dostali nějaké informace o těch materiálních příspěvcích, o těch věcných příspěvcích. To, že tedy eh, tímto způsobem přispívají nějak členské státy nebo podniky, to je eh, dobré, ale chtěli bychom to eh, tedy přesně vidět. Kromě toho mám otázku na komisi. Je to poslední rok, kdy tyto podniky mohou ještě účelově vázat eh, prostředky z rozpočtu do roku 2020. Jde mi o závazky. Po roku 2016 je tedy poslední rok, kdy je to možné. A nyní tedy konkrétně k těm třem společným podnikům. Nejprve podnik IMI, tedy společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva. O výsledcích tu již byla řeč, jde i o hodnocení a já bych byl velmi rád, kdyby ta hodnocení vyznívala jasně, jednoznačně, alespoň pokud jde o konkrétní výsledky těch projektů, výzkumné činnosti, kterou vyvíjíte, anebo inovační činnosti, pokud jde o tento společný podnik. A kromě toho mám ještě jednu poznámku, která se týká eh, zprávy Evropského účetního dvora. Jde o platby, Jde tedy o to, kdo zodpovídá za konkrétní výzkum, i to bych chtěl v té zprávě číst. Pokud jde o podnik ENIAC, tak tady bych rád věděl, jestli existují nějaké zprávy eh, o konkrétních aktivitách podniku ENIAC v červnu roku 2014. Jestli tedy máme nějaký přehled o tom, jak ta činnost vypadala, tak abychom to mohli srovnat s činností podniku Excel. Pokud jde o míru chybovosti, to je další důležité téma. Já si myslím, že jsem tedy pochopil to, co nám chtěl říct pan ředitel a eh, vezmu to v potaz. ITER. Rád bych věděl, jaké jsou dopady nového organizačního schématu které představil pan ředitel Bigot. Ty nové organizační formy budou mít nepochybně dopad na projekt Fusion for Energy. A to je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji. Děkuji za velmi dobré otázky a nyní tady dostanou slovo stínoví zpravodajové, nejprve pan Bož za SAD. Děkuji, pane eh, zpravodaji, eh, pane předsedo. Já tedy budu hovořit o ITER a Excel. ITER projekt je klíčový vědecký projekt, na kterém se i EU podílá, podílí. Nemám žádné pochybnosti o tom, že tento projekt je významný a že by také Evropská unie v něm měla sehrávat důležitou roli. Je to velmi důležité pro budoucí konkurenceschopnost EU. A naprosto chápu, že projekt takto komplexní není uh, možno uh, naplánovat se stoprocentní jistotou právě v oblasti eh, nebo v období finanční krize. Musíme dbát na to, aby naše plánování bylo realistické, aby se to nestalo černou dírou, která tedy bude spotřebovávat naše finanční prostředky. Eh, ze zkušeností v minulých letech je jasné, že naším hlavním cílem by mělo být to, aby ten projekt měl stabilní management a organizaci, aby tady byl jednoznačný plán pro eh, financování. Já jsem tedy optimistou po setkáním s novým ředitelem. My jsme tedy eh, získali výsledky průzkumu z minulých měsíců. Zjistilo se, že tedy akční plán byl přijat eh, v březnu loňského roku. Doufám, že tento vývoj bude pokračovat a alespoň pokud je o odpovědi na moje otázky, vycházím z toho, že všechny zúčastněné strany, mimo jiné i Spojené státy, opět potvrdili, že jsou zavázány tomuto projektu. Já tedy sdílím obavy, pokud jde o dlouhodobé eh, plánování. Byli jsme informováni o tom, že eh, listopadová rada konstatovala, že pravděpodobně to dlouhodobé plánování nebude realistické a že pravděpodobně budou potřeba přijmout ještě nějaká dodatečná opatření. Kromě toho eh, by tedy měla proběhnout revize. Mám dvě otázky. Za prvé, jak si můžeme být jisti, že v červnu se nám dostane realistického plánu, pokud tedy eh, se, je tu snaha o zlevnění a zrychlení. Jde o to, aby to tedy nevedlo k tomu, že budeme potřebovat další licence. Vy jste to tedy ve své odpovědi popsali. Eh, popsali jste ty milníky, ty hlavní body v roce 2016-2017, které umožní stranám v projektu ITER, aby zhodnotili dlouhodobý plán. Já si myslím, že je to trochu zavádějící, trochu zmatečné, protože eh, si musíme uvědomit, že v červnu se tedy schválí dlouhodobý plán a mělo by to být tedy eh, dokončeno do konce roku 2017, ale zároveň tady tady nebude přijata žádná dlouhodobá dohoda. To znamená, že druhá otázka se týká těch milníků v roce 2016 a 2017. Mohl byste nám poskytnout nějaký podrobnější přehled těch milníků, těch důležitých bodů? A nyní tedy k podniku Excel eh, eh, nedostatky podniků ENIAC a Artemis vyplývaly z toho, že se spoléhaly na národní financování, na orgány v eh, národních států a Eh, proto tedy vznikl společný podnik Excel v roce 2014 a tady se tedy snažíme o přísný soulad postupy Horizontu 2020. Mohl byste nám tedy říct, jak společný podnik Excel nyní eh, čelí těmto výzvám a jak tedy počítá eh, vážené míry chybovosti, jak Eh, čelíte eh, situaci, pokud jde o technické obtíže. Děkuji. Já si myslím, že tady zazněly skutečně nějaké mimořádně dobré otázky od eh, zpravodaje, stínových zpravodajů a teď společné podniky by se možná mohly pokusit zodpovědět. Nejprve tedy uh, F4E. F4E. Takže začnu s panem Marinesku. Eh, the new organization, um, yes, from what I have... Ano, eh, z toho, co já jsem viděl během eh, té doby, eh, co jsem převzal funkci, tak je tady spolupráce mezi F4E a mezinárodními organizacemi. Už jsme začali dva společné projekty a v tuto chvíli zavádíme systém průmyslové kontroly, a to i po finanční stránce, protože to není příliš typické ve veřejném sektoru, ale v tomto případě je to zapotřebí, protože je to budovatelský projekt. Takže už jsme dosahli pokroku a bude to pokračovat. Myslím si, že eh, krok za krokem dostáváme ten projekt pod kontrolu a také rozhodnutí eh, Rady ITER. Komise, tam komise hrála velmi silnou úlohu a záměrem, mm, nebo to, že se to zaměřilo na eh, First Plasma, tak to pomáhá. Je to velmi komplexní a eh, je potřeba tady velmi jasně se zaměřit, aby bylo dobré to celé zreali- možné to celé zrealizovat. Dále eh, je tady realistický předpoklad, že plán bude naplněn. Je zřejmé, že plánování je eh, neustálým procesem, kde pořád dochází k nějakému zlepšení a já jsem z podniku, kde se něco takového dělo, zatímco v ITER už se to dlouho neprovedlo. A já si myslím, e, že tady je to pozitivní. Není pravděpodobné, že tento plán, že tyto plány Eh, pokud jde o načasování i rozpočet, že by to selhalo. Eh, někdo se tady ptal na ty milníky. Ty milníky byly udělány na další dva roky právě proto, že dlou, z dlouhodobějšího hlediska by to nebylo úplně eh, efektivní s ohledem na plánování, takže jsme rozhodli, že zatím k tomu nepřikročíme, dojde k tomu až v létě a rada a parlament k tomu přispějí. E, záměrem je, aby ten e, projekt byl dobře rozplánovaný a my vám samozřejmě potom všechny ty milníky dáme k dispozici. Děkujeme. Možná, že teď bychom mohli vyzvat e, Excel, aby odpověděl na otázky stínových zpravodajů a zpravodaje. Děkuji. Děkuji za dotazy. První otázka se týkala situace června 2014 a jaké jsou výsledky. Myslím si, že jsme již podali informace o tom, jaké jsou výsledky projektu eh, z doby červen 2014, ale informace by samozřejmě měly být vylepšeny eh, nejrůznějšími způsoby. Myslím si, že dostupné informace na webových stránkách a na webových stránkách eh, projektů eh, tam jsou, ale samozřejmě eh, je to otázka času, kdy my tam budeme mít určitou klasifikaci, která přispěje k tomu, že veškeré vynaložené peníze Eh, opravdu eh, umožní evropskému průmyslu, aby se dostal z té situace a aby vlastně eh, dohnal mezinárodní konkurenci. Dále chybovost, ta souvisí s technickými problémy a tedy já bych vám to všechno chtěl popsat a nezacházet do těch technických složitých věcí. Pokud jde o ENIAC a Artemis, tak tam jsme eh, pro, jakožto programové oddělení předložili metodologii, která se snažila eh, v podstatě eh, zjistit, jaké informace získáme od členských států eh, o průměru a ty informace teď máme, jsou vypočítány na různých základech. Ty formulky nejsou vždy úplně stejné, eh, takže ta systematika, eh, která za které to vychází, ta je trochu diskutabilní, ale je to v podstatě to nejlepší, co v tuto chvíli máme. Eh, je to současná situace, samozřejmě musíme to vylepšit, musíme už se spolupracovat s účetním dvorem, abychom zjistili technické možnosti a co má, do čeho má smysl se pouštět. A to eh, samozřejmě eh, bude pomalu odeznívat, jakmile oba projekty se budou rozvíjet a bude se pokračovat s těmi platbami. Hm, takže ono ono to v, poslední, v příštích dvou, třech letech tady doběhne. Dále si plně uvědomujeme, co se diskutuje ve společném eh, centru podpory, pokud je o společné auditní služby a obdobně eh, tedy k tomu budeme přistupovat stejně jako ostatní společné podniky. Bude se používat stejná metodologie, eh, postupy, výpočet chyb a tak dále. Děkuji. Uh, Děkuji a v neposlední řadě i my. Děkuji, pane předsedo. Já se budu zabývat dvěma body. Nejprve k výsledkům eh, projektů. My eh, sdělujeme výsledky našich projektů různým způsobem prostřednictvím z těch webových stránek. Každý projekt je ilustrován a eh, tam jsou pak popsány hmatatelné výsledky. Pak máme také hodnocení a pak je tady jedna velice zajímavá ekonomická studie, která se teď zpracovává a my budeme moci na základě této studie také prokázat eh, sociálně eh, demografickou hodnotu eh, projektu. Takže inovace je začleněna v každém aspektu toho, co děláme. Z hlediska toho, že projekty jsou velice participativní, tak firmy, podniky se teď sdílejí údaje mezi sebou a také s veřejným sektorem a to do míry, která je Eh, opravdu mimořádná a bezprecedentní. Eh, takže je tady opravdu řada dopadů eh, velmi pozitivních, celá řada nemocí byla již tímto způsobem mnohem kvalitněji zdokumentována. Pak, jak jsem řekl, Tyto výsledky projektů sdělujeme na našich webových stránkách, ale hodně také pracujeme se skupinami pacientů a e, hodně se v té naší práci na pacienty soustředujeme. A IMI v akci je brožura, která je také k dispozici na našich webových stránkách. K té druhé otázce, platby bez souhlasu, IMI eh, provádí ex ante kontroly na eh, několika procentech všech eh, operací. Naše vnitřní postupy jsou takové, že když dostaneme požadavek, tak e, vlastně e, chyby jsou detekovány dřív, než je platba provedena. Takže my nemáme žádný zdokumentovaný případ e, toho, že by k tomu někdy došlo jinak. Kontroly ex ante jsou pro nás základním stavebním kamenem a budeme i nadále spolupracovat s účetním dvorem, abychom věci optimalizovali, protože ten prostor tady vždycky je. Ale v zásadě musím říct, že máme v Eh, velice zdravý systém. Děkuji. A byla tady přímá otázka komisi, ale není tady nikdo za komisi, takže jako u toho předchozího bodu 5 eh, doufáme, že komise nám může poslat písemnou odpověď eh, na otázku eh, zpravodaje a zpravodaj se ptal také účetního dvora a tomu teď dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji Marinesku za práci, kterou odvádí v průběhu tohoto udělení absolutoria. Dva body e, vezmu je po pořadě. Nejprve e, je to otázka, kterou pan zpravodaj zmínil a my to vnímáme jako velice závažné téma. Jedná se o význam e, oddělování finančních informací, které se E, týkají e, finančního e, víceletého FP7, a který se teď uzavřel, a nového programu Horizont 2020. Není pochyb o tom, že můžeme vysvětlit, a to dost podrobně, jak my, tak ještě více společné podniky, eh, jednotlivé údaje a celou tu filozofii eh, rozpočtování eh, práce společných podniků. My teď pracujeme na tom, abychom zpravodaji poskytli v nadcházejících týdnech Eh, přehled za finanční platby a eh, další eh, zbývající závazky sedmového rámcového programu a pro Horizon 2020, který právě začal. Takže to už je k dispozici ve výroční zprávě společných podniků jako takových my e, to e, převedeme do tabulek pro účely e, zprávy pana zpravodaje a je naprosto pochopitelné, že v této fázi většina těch finančních pladeb, které vidíme a také některé závazky, se eh, budou eh, týkat převážně tedy toho sedmého rámcového programu, protože Horizon 2020 je teprve v těch svých prvotních začátcích eh, a byl spuštěn vlastně před rokem a kousek. Zároveň také poskytneme informace které požaduje pan zpravodaj eh, Marinesku ohledně eh, těch eh, příspěvků hmotných, takzvaných in-kind contribution. To je něco, co auditoři pravidelně zkoumají společné podniky i to prostřednictvím svých auditorů šetří a velmi často, když se zabýváme těmito hmotnými příspěvky, tak pokud tam nezaznamenáme něco eh, v nepořádku, eh, tak eh, vlastně ve zprávě o tom neuvadíme žádné připomínky. Nehovoříme o tom. V minulosti došlo k případům, že se třeba při Eh, zkoumání těchto hmotných příspěvků a následných transakcí objevily určité nerovnosti, nesrovnalosti a my jsme pak o tom podávali zprávu. Je důležité ještě eh, si uvědomit, že Horizont 2020, či tento rámec, eh, stanovuje vlastně přesnější pravidla ohledně e, výsledků, vykazování výsledků výzkumu než sedmý rámcový e, program. Všechny společné podniky e, provádějí tedy výkazy o výsledcích svých projektů. A vzhledem k projektům, které byly e, realizovány, či jsou v závěrečné fázi a spadají pod sedmý rámcový program, e, tak tady chci říct, že se nám zdá, že ohledně vykazování výsledků je tady prostor pro zlepšení zvlášť když to e, porovnáme s rámcem Horizontu 2020. A to e, se dostávám k poslednímu bodu. Je pravdou, že předseda účetní dvora, když se, e, zabý, když se obracel k výboru e, kont, tak vítal vlastně ten nový přístup v naší práci Jedná se o nový přístup, který vyžaduje spolupráci opravdu všech zúčastněných stran. Ten nový přístup tkví v tom, že my budeme reagovat na požadavky o pomoc ze strany členů Evropského parlamentu v tom smyslu, že budeme podávat konkrétnější informace o výsledcích, o výkonu, eh, o eh, efektivitě jednotlivých programů. To si vyžaduje spolupráci jak ze strany legislativních orgánů Evropské komise, jednotlivých agentur a společných podniků, protože pokud máme vykazovat informace o výkonu, tak eh, to eh, znamená, že musíme také eh, ještě lépe definovat implementaci rozpočtu založeného na výkonu. Ale to vlastně bude vyžadovat víc ze naší strany a o e, osvětlení, zdali tady tyto programy jsou skutečně efektivní a účinné. A v průběhu tohoto roku budeme pracovat na auditu výkonnosti společných podniků, budeme se zabývat jednotlivými aspekty výkonu a doufáme, že budeme mít dostatečný objem informací, abychom mohli e, vytvořit skutečně kvalitní e, zprávu o výkonu společných podniků. Když se podívám na zprávy, které tady jsou, na těch osm specifických zpráv, e, tak pokud je člověk probírá, tak zjistí, že mají obdobnou strukturu. Něco, co pan Eh, Marinesku eh, vlastně eh, se na, na, na co upozorňuje. Já bych chtěl říct, že tady prostě se objevují věci pro které se opakují a struktura je e, každopádně pouze jednou věcí. Informace jsou druhou stranou mince. Pokud bychom se dívali na informace e, v průběhu let, e, tak tam bychom zjistili, že sice forma zůstala obdobná, ale informace se od roku 2010 do roku 2014 výrazně proměnily. Naše připomínky k jednotlivým oblastem, naše poznámky se třeba již v pod, eh, v dalších zprávách, v dalších letech neobjevovaly. Takže já si myslím, že teď například eh, eh, vykazujeme ty prohlášení o konfliktech zájmu a tak dále. A teď, když končí rámcový program číslo 7, budeme mít více informací o výkonu společných podniků. Děkuji za tuto velmi podrobnou eh, odpověď a poprosím pana eh, zpravodaje, aby to uzavřel. Pane předsedo, já k tomu nic nemám. My se sejdeme se stínovými zpravodaji a podíváme se na ty zprávy a uvidíme, jaký bude výsledek. Děkuji. To je tedy velmi pěkná závěrečná poznámka, které si cením. Eh, další bod, bod různé, nemyslím si, že by k tomu někdo něco měl, to znamená, že končím naše jednání. Děkuji všem, kteří se účastnili.